Mesdames, messieurs, je vous propose... Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa. Začneme s naší prací. Paní Beresová svým jménem a já také svým jménem přejeme dobré uvítání zde na našem pracovním výboru a přejeme také dobré uvítání našim expertům. A samozřejmě také vítám všechny, kteří se zúčastní našeho dnešního zasedání a vítám také internauty, čili ti, co surfují na webu mezi námi ve dvou výborech parlamentu jsme se rozhodli, že vypracujeme společnou zprávu podle postupu takzvaných přidružených výborů a po 18 měsících provádění Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci jsme totiž zjistili, že existují některé potíže s fungováním tohoto fondu a že existují potíže ohledně účinnosti tohoto organismu. Takže parlament by se měl zúčastnit konečného rozhodnutí a po relativně dlouhém období došlo k náhle k velkému zrychlení, které způsobuje určité problémy, mimo jiné také rozpočtového charakteru, protože tento systém se původně zamýšlel nad částkou 500 milionů, ale aniž by tato částka byla součástí vlastního rozpočtu, protože tehdy jsme počítali s tím, že bude v jiných rozpočtových linkách dostatek finančních prostředků pro tento fond. V praxi to bylo prováděno relativně dobře. Jedná se o výběry z Evropského sociálního fondu a naše dva výbory několikrát eh, řekli, že nelze trestat systém tohoto druhu. A tudíž jsme pozvali celou řadu odborníků, eh, které, kteří mají zodpovědnost v této věci a děkuji jim za to, že se mezi nás dostavili budeme spolupracovat s našimi dvěma spolu Spravodaj je to paní Morin Šatě a pan, pan Portas. Děkuji vám. Děkuji, pane eh, předsedo. Myslím si, že je eh, to poprvé, co eh, tady tyto dva výbory mají společnou schůzi. To mě těší. Vítám také výbor EMPL, a, kde se zabýváme také zajímavými věcmi a já se omlouvám, protože eh, kolem 11. hodiny budeme muset opustit tuto místnost, protože budeme doopravdy se zabývat hlasováním o směrnici ohledně eh, časové době, pracovní době. Každý máme takovéto důležité věci, říká pan předseda. My jsme se zabývali rozpočtovým rozměrem eh, tohoto dosie. Bylo by eh, dobré říci, že tento fond má velmi originální strukturu v rozpočtových věcí Evropské unie. A jde o to, aby vyřešil problémy globalizace. Globalizace se potýká s krizí. A nám jde o to, aby právě do tohoto fondu eh, se promítla také myšlenka této krize a jeho mobilizace v době krize. A z toho důvodu je dobré, že se mohu zúčastnit této společného zasedání našich dvou výborů. A obracím se na ty, co budou přednášet. Bylo by dobré, aby se zaměřili na dvě věci. Jde o to, že tento nástroj je originální, zabývá se mimo jiné vzděláváním, ale ne vzděláváním v rámci podniku, ale vzděláváním v tom směru, že musí být toto vzdělávání individuálně přizpůsobeno dle jednotlivých konkrétních případů. A já si myslím, že to je celoživotní vzdělávání, které jsme poněkud podceňovali. A teď se ptám našich expertů, zda skutečně souhlasí s touto analýzou. A druhá, další otázka. V rámci EMPL spočívá v tom, že bychom měli ověřit, do jaké míry sociální eh, partneři jsou mobilizováni na jedné straně ve vypracování plánu a na druhé straně v jeho provádění. My víme, že v období eh, přechodu tady se nejedná pouze o poskytování informací, ale o další věci, jako například veme si e, příklad DEL. Tam bylo více než tisíc zaměstnanců a nebyly tam, e, nebyly tam e, dobré odborářské struktury a bylo by dobré, abychom se dozvěděli, jak probíhá tento proces i v takovýchto případech. A co je dále důležité, je propojení této politiky s jinými druhy politik. A tady se vracím obět k DEL. Tady byl určitý rozpor mezi eh, politikou doprovázení pracovníků v Irsku a například eh, politikou v eh, Polsku. Určitá určitý podnik tam byl prodán na Tajván a mně jde o to, jakým případem se postupuje v tom či onem případu. Ale určitě důležitější budou ty první dva body, o kterých jsem se zmínila. Pan předseda, děkuji. Takže dám slovo eh, paní Morin Čarti, která nám řekne něco k této problematice. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní předsedkyně. Já vám děkuji za to, že jsme mohli spolupracovat, čili naše dva výbory, rozpočtový výbor a EMPL. Je to dobré, protože jsme mohli propojit naše úsilí a chtěla bych doopravdy říci, že naše spolupráce byla vynikající. Nad rámec veškerých politických organizací nám šlo o to, aby se nám podařilo zlepšit fungování tohoto fondu pro přizpůsobení se globalizaci. napřed eh, řeknu, jak zapadá naše práce do obecného cíle. Obecný cíl je, je že chceme zvýšit naši účinnost. Eh, tato iniciativa, která vznikla v roce 2006, by měla pomoci transformaci pracovníků a měla by dát eh, odpověď na určité přechodné těžké období. To byly takové ty základní cíle, které byly důležité pro EGF a tyto cíle nesmíme spustit se zřetele. Tento fond EGF musel být vyvinut tak a rozvinut tak, aby odpovídal také podmínkám krize A to je právě to, o čem jste, pane předsedo, paní předsedkyně, hovořili. Protože bylo třeba v druhém období zvýšit tempo pro tento eh, fond. Tento fond je rač, eh, relativně flexibilní a my se nacházíme eh, v té druhé fázi, v té fázi zlep, zhorš, eh, pardon, zrychlení, což znamená, že se musíme podívat velmi podrobně na jednotlivé problémy, které existují. První existující problém to jsou lhůty. Lhůty od okamžiku podání žádosti na komisi až do okamžiku, kdy úvěr je k dispozici zaměstnancům pro jejich opětné zapojení do pracovního procesu. A to nás vede k základní otázce, jak lépe zorganizovat naši společnou práci mezi parlamentem, mezi výbory, mezi státy, mezi parlamentem, mezi eh, komisí, tak, aby tato lhůta byla co nejvíce zkrácena. Já jsem skutečně byla velmi udivena, když jsem viděla, že je tady celá řada takových případů, které jsou takzvané v čekací smyčce a které jsme vůbec nemohli ještě probírat. Takže je o to zkrátit hůdu a lépe zorganizovat naší práci. Druhý bod, který je nesmírně důležitý pro naši práci, je snížení takových odchylek. Když se podíváme částky, které jsou dávány zaměstnancům, tak je to třeba 450 eur a potom až 2020 eur. Takže je tady určité velké rozpětí. Tak by bylo dobré se hloubkově zamýšlet nad dobrým využitím a praktickým využitím tohoto fondu. Tudíž je nesmírně důležité si dnes vyslechnout zástupci různých zemí a dozvědět se, jak oni postupují, čili snížení lhůt, snížení takových těch rozptylů. A třetí věc, tento Eh, fond EGF slouží také eh, k individualizaci, což znamená, že tady řešíme případ o případu. A Tady máme ještě hodně práce v tom, abychom identifikovali takové ty potřebné skupiny v každé zemi, tak abychom pro ně dali odpovídající odpověď. Až kam může pokročit tato individualizace? Co je dobrá úroveň individualizace? Dokážeme si představit, že budeme mít, dejme tomu, pět určitých tutorů na jednoho zaměstnance, anebo budeme mít jiný počet takovýchto tutorů? Co je ta vhodná míra? Existuje nějaká již osvědčená míra? A poslední otázka pro dnešní dopoledne zní takto. Když existují takovéto velké finanční rozdíly, tak kdo z nich profituje? Kdo z nich těší? Kdo kontroluje ty vzdělávací organismy, které mají za úkol právě se zabývat individualizovaným vzděláváním zaměstnanců. Ptám se, jaké jsou dobré praktické způsoby přímo na místě a jakým způsobem odstranit ty odchylky, které ještě existují. To jsou takové zásadní věci a měli bychom. Děkuji, to jsou ty hlavní starosti a děkuji vám. Děkuji. Já si dovoluji dát panu Wim van Gotemu a panu Bad de Krokovi slovo. Oni jsou sociálními eh, partnery belgických eh, odborů pro otázky zaměstnanosti. Máte zhruba pět až sedm minut každý z vás a buďte tak laskavi a dodržte tento čas. Děkuji a budeme vás poslouchat s velkým zájmem. Goedemorgen iedereen namens de <clears throat> Belgische sociale partners. Eh, Dobré jitro. Zdravím vás jménem belgických sociálních partnerů a děkujeme za pozvání Evropskému parlamentu. Rád bych také předal posléze koleg, slovo kolegům odborářům. V roce 2008 potíž, pocítilo hodně belgických podniků dopady krize. To také vedlo k velké restrukturalizaci a bohužel také mnoho podniků bylo zavřeno. Z iniciativy textilních odborů sociální partneři v textilním sektoru, to znamená zaměstnavatele, organizace, tedy asociace podniků a tři odborové svazy se dohodly na tom, že podají žádost o pomoc globalizačního fondu. Toto se podařilo za aktivního přispění vlámského ministerstva práce a sociálních věcí a za pomoci také celé řady agentur, které zodpovídají za textilní odvětví. Sociální partneři zde zpracovali balíček s aktivními eh, opatřeními pro trh práce. My v rámci tohoto balíčku žádáme o spolufinancování. Potom v roce 2009 byly navrženy ještě určité změny za působení komise a Evropská komise a parlament chtěl ještě zvýšit průraznost a sociální partneři to akceptovali, než podali žádost ke komisi. Celkově se jedná o 200 tisíc propuštěných pracovníků, kterých se to týkalo. Ti byli propuštěni od 31. května 2008 do 28. února 2009. Pracovali v Limburku, textilních továrnách a tam bylo dále také propuštěno dalších mnoho pracovníků v období podzim až jaro 2008 až 2009. Posléze byl projekt schválen a rozběhl se v našem belgickém textilním odvětví. My dnes musíme bohužel konstatovat, že výsledky jsou pro nás klamáním. 130 eh, získalo práci pouze 130 zaměstnanců z 2000. Kolega vám ještě dá další důvody, proč se domníváme, že projekt byl tak málo úspěšný. Děkuji vám. Ano, dobrý den. Já bych chtěl uvést důvody, proč jsme podali žádost. Jedná se o dvě provincie Westland a Limburg. Belgická textilní odvětví pracovalo od května 2008 do jara 2009, tedy velice špatně a byl velice postižen krizí. Přišli jsme o 2 tisíce pracovních míst, což je více než 10 Bylo to, Byla to celá vlna propouštění a odvětví se nalézalo před velkou výzvou, aby za těchto složitých ekonomických podmínek také propuštěné lidi podpořilo a pomohlo jim najít novou práci. Jak eh, řekl kolega, my jsme spolupracovali se sociálními partnery v odvětví, také s Kobeltem, což je naše asociace, jsme se rozhodli, že za provincie podáme žádost k EGF. Oba, obě dvě žádosti byly podány v březnu 2009 předloženy komisi a my jsme žádali o flexibilnější kritéria, která jsme chtěli využívat důležité body zde byly například, jak, například podpora všech zaměstnanců, kteří byli přímo postiženi ekonomickou krizí a kteří byli v důsledku krize propuštěni. Dále to bylo snížení počtu ne- propuštěných o polovinu prodloužení období, kdy mají být akce provedeny a z 24 na 12 měsíců a obě dvě žádosti splňují kritéria na to, abych byli zaměstnanci podpořeni například s dalším školením, vzděláváním, hledáním pracovních příležitostí, také tím, že jim že budou vzděláni, jak se chovat při interview a tak dále. Prostředky z fondu jsou v podstatě pozitivní, ale je třeba udělat také několik kritických poznámek. Chci říci, že časový sled mezi propuštěním pracovníkům a e, skutečným prováděním akce, která je e, financována z Fondu globalizace, takže toto období prostě je příliš dlouhé. První propuštění to bylo v červnu 2008 a první finance přišly až teprve v říjnu 2009, tedy ví o více než o rok později po propuštění těchto zaměstnanců a to trvá příliš dlouho. A tím pádem se také oslabuje zacílenost těchto akcí. A za druhé, v průběhu přípravných prací při předkládání žádostí jsme vycházeli z toho, že musíme ukázat, že musíme, že plníme kritérium počtu propuštěných a také jsme vycházeli z toho, že se pohybujeme ve správném časovém rámci. A my jsme prakticky nemohli předložit celkový uzavřený seznam propuštěných osob středně velké podniky nepropouštějí vždy najednou a nereagují vždy stejně. Bylo problematické zde dělat ony diference a proto jsme měli potíže také předkládat tyto důkazy při žádosti o financování. Ukázalo se, že celá řada malých podniků které museli v této době propouštět, propadly celou sítí. Třetí problém je přísné omezení programu na region 2. A to je v Belgii podle provincií, ale v praxi to dopadlo tak, že byl prolomen princip jednotnosti. Ostflanden a Limburg byly postiženy a mohly podat žádost, ale také v Antwerpách a v jiných oblastech bylo propuštěno hodně lidí, kteří však v důsledku tohoto postupu nepropadli sítí a nepřipadali v úvahu a neměli tak nárok na finance z globalizačního fondu na základě kritérií, ovšem věcně by bývali nárok mít měli. To je tedy problém, který souvisí s teritoriálním rozdělením členských států podíváme-li se na propuštěné osoby v průběhu tohoto období, takže tady podle nich vidíme, že vlastně měli mít nárok na podporu a pro, k propuštění také došlo v důsledku krize. Uh, ale když to člověk nemůže kauzálně prokázat, tak opět nespadají pod příslušná kritéria fondu a záleží tedy na datu propuštění, propuštění a do jaké míry dokáží prokázat, zdali toto spadá pod dopady krize. Například 3B a D a 2A a D to jsou problematické články pro nás, protože se zaměřují na teritoriální rozdělení a na období. Lidé přišli o práci všichni ze stejného důvodu, kvůli hospodářské krizi, ale kvůli této separaci oddílení od těch období, tak v 2AC a podle ještě dalšího bodu nepřipadají v úvahu. Děkuji vám. Děkuji. Teď jsme si vyslechli zkušenosti eh, z Belgie, kde existují skutečně eh, velké problémy týkající se lhůtou eh, pro uplatňování těchto zásad. Počet těch, kteří se týkají takováto opatření v důsledku eh, globalizace, je skutečně velký. Máme dva problémy. Čas a potom také teritorium. Musíme si uvědomit, že eh, některé fondy byly nahrazeny jinými fondy, to je spíš eh, taková ta územní složka a potom si musíme uvědomit, že někteří e, zaměstnanci budou očkodňováni, e, druzí ne. Děkuji vám, děkuji vám za e, vaši stručnou za váš stručný příspěvek. Co se týče Belgie, tak tady máme ještě mimo Belgie další země, jako například zástupce Portugalska, Luis Matos Costa, je tady prosím, ano, je a on nám řekne zkušenosti z vlastní země. Bom dia, uh, agradeço o convite e prazer. Dobré dopoledne, jsem velice rád, že jste mě přizvali na toto slyšení. Eh, já budu hovořit eh, portugalsky, což není vždy pravidlem, když jsem na mezinárodních jednáních. A chci hovořit zejména o hlavních třech, čtyřech bodech, protože můj čas na dnešní prezentaci je omezený. My jsme předložili ke schválení tři projekty. Jeden se týkal stávajícího období a dva pro budoucí období. Máme tedy určité zkušenosti s tím, jak to vypadá s podáním žádosti a také s tím, jak to vypadá s, vypa- s tím využíváním fondu a známe výhody i nevýhody. Během té první fáze se zdálo, že e, ty, mm, celý ten projekt je velice velkorysý, nicméně v praxi to vypadalo trochu jinak. Asi všichni víte, jaké byly ty původní podmínky které eh, se, eh, o kterých se hovořilo v té první fázi, ale my jsme měli dost velké problémy s prováděním projektu a s tím, abychom došli k výsledkům. Fond byl zahájen po eh, tedy provedení revize příslušného nařízení. My jsme podporovali tuto revizi, my jako Portugalsko, a tento nový přístup eh, také vytvořil nové příležitosti, které se nyní snažíme posoudit a snažíme se vidět v kontextu této nové situace. Můžeme tedy říci, že v podstatě zkoumáme dopad tohoto nového nařízení, které vstoupilo v platnost před rokem. Během toho eh, období 2,5 roku Eh, byly přijaty pouze dva projekty a eh, bylo předloženo třikrát více projektů, než jsme očekávali. V loňském roce došlo ke změny tohoto nařízení. Myslíme si, že ta změna byla pozitivní a také eh, vlastně dokázala využívat tento fond i pro, ty, pro tyto nové účely. Domníváme se, že celý fond pro přizpůsobení se globalizaci tím získal jakýsi nový, um, nový poput, nový impuls. Máme zde také další pravidla. Jedno se týká Eh, je to doložka o spolufinancování ve výši 35%. A dále zde máme další doložku, která se týká toho, že tento fond se bude týkat pracovníků, kteří byli propuštěni v rámci hromadného propuštění z důvodu krize. Eh, tato opatření se mají uplatňovat eh, do konce roku 2011, ale my si myslíme, že by ta pokračování, že by tato ustanovení měla platit i později. Co se týče toho spolufinancování, tak se domníváme, že by to mělo být spíše 75% než 65%. Podle nedávných zkušeností s touto krizí se ukazuje, že se objevují nové situace, které musíme řešit. Za prvé, co se týká podávání těch přihlášek, Eh, a za druhé také, co se týče eh, toho posuzování přihlášek. Nechci opakovat to, co již zde zaznělo, ale jenom zdůrazním, že celý ten proces je, bez, eh, je nesmírně zdlouhavý a myslím, že ten proces by měl být pružnější a kratší. Celý ten postup podávání žádostí, tak my víme, že samozřejmě celý ten proces nejde udělat nějak eh, velice rychle a ani to propouštění, k tomu propouštění také nedochází jen tak eh, přes noc. Je to prostě proces, který je dlouhodobější a to také musíme brát v úvahu. Myslím si, že v tomto ohledu musíme být pružnější. Když začíná eh, když, nějaký, když nějaká firma se rozhodne, že zřejmě dojde k propouštění, tak by to měl být ten okamžik, kdy začne celý proces. Ale jak jsem již říkal, ten proces podávání žádosti je velice složitý, velice slouhavý. Dám vám pouze jeden příklad. V Portugalsku zavřela jedna velká firma eh, své brány v září. Lidé začaly být tedy mm, od začátku, 2000, od začátku roku 2009 začaly být propouštěni. My jsme podali žádost v roce 2009 a nyní spolupracujeme s těmi bývalými pracovníky. A ať už se tedy o té žádosti rozhodne jakkoliv, eh, zda se tedy e, nakonec e, to rozhodne, za to bude schváleno nebo, ne, nebo nikoli, tak e, chceme využít i vlastní prostředky Zatím tedy e, začali být tyto pracovníci propouštěni a všichni ti propuštění pracovníci stále ještě čekají na podporu, nebo stále ještě čekají na tu pomoc. Myslíme si tedy, že ten fond pro přizpůsobení se globalizaci může být velice dobrým nástrojem pro portugalské firmy, pro portugalské pracovníky, ale celý ten proces je velice dlouhý a je dost těžké čekat, zda vůbec některou tu podporu obdržíme. Myslím si, že celý ten proces rozhodování o, e, nebo to posuzování té přihlášky musí být urychlen, aby prostředky byly k dispozici tehdy, když jsou zapotřebí. Jakmile bude podána ta žádost, tak by se měl celý ten další postup více přizpůsobit e, e, tomu konečnému uživateli a ten celý postup by se měl také urychlit měli, pokud se eh, rozhodne, že ten fond uvolní prostředky, tak by ty prostředky měly plynout eh, k postiženým pracovníkům co nejdříve. Takže ještě jednou eh, zdůrazňuji, že ten celý postup by měl být pružnější, rychlejší a také by se měl více koncentrovat na toho uživatele, na ty osoby, které potřebují pomoc. Děkuji za pozornost. Děkuji jednak za analýzu situace v Portugalsku, ale zároveň také za vaše konstruktivní návrhy. Chtěl bych to využít k následující poznámce. 11 členských států zatím nevyužilo tohoto fondu. Tohoto fondu což znamená, že tady máme určitou nevyrovnanost. V určitých zemích je situace jiná než jiných. Ale Něco nás překvapuje, jako například Řecko, to dalo ani jednu jedinou žádost. Největších žádostí dala Francie a Švédsko podalo pouze jednu jedinou žádost, ale stála tato žádost tolik jako devět žádostí z Nizozemska. Já vám tím chci ukázat, jak je situace rozhodnuta. Pan Ketnanis, pět vteřinek. Pouze čísla. Když otevřete E, rozpočet, tak tady jsou alokované prostředky 2007, 8, a máte tady položky pro zaměstnanost a sociální záležitosti. Pak tady, když to otevřete, tak vidíte, že alokované prostředky 2010 v platbách je 0,8,5 a a v minulém roce to bylo 11 milionů a předtím to bylo ještě více. Takže já se ptám, proč je tento rozdíl je mezi jednotlivými roky dvě miliardy téměř. Pak, když se půjdete podívat ještě do hloubky, tak vidíte, že sociální fond v platbách prostě se neprovádí, se neplní. Možná to nebude ode mě hezké to říci, ale myslím si, že není správnou cestou zvýšení globalizačního fondu. Já chápu, jestliže zlepšíme e, disciplinu a efektivitu fondu soudržnosti, což je součást sociálního fondu a 12 eh, zemí ze 27 vůbec nezvýšilo žádné příjmy ze sociálního fondu. A tady máme rozdíly a to znamená, že v pr- eh, ve fondu soudržnosti tady vytváříte eh, pracovní příležitosti. Takže je tady 50 50% spolufinancování. A to musí také dělat vlády. A proto se žádá o finanční prostředky z globalizačního fondu, protože nikdo nemusí nic spolufinancovat. Je, bylo by lepší uh, fu, zlepšit fungování sociálního fondu a fondu soudržnosti, protože eh, si myslím, že opravdu je dobré podpořit zaměstnanost. Tady máme také v, sociálnímu, v sociálním fondu máme projekty na školení, ale globalizační fond je jenom takový virtuální eh, fond. Je tady napsáno 500 500 milionů, ale my tyto peníze do globalizačního fondu musíme získat od z jiných e, neplněných položek a to znamená také ze sociálního fondu. A to si myslím, že je úplně špatně. Brát peníze od někud a strkat je do globalizačního fondu. Děkuji vám, to byla velmi podstatná poznámka, ale prosím, ponechte si tyto poznámky na diskuzi abychom ještě zkomplikovali analýzu, tak bych vám chtěl sdělit, vám jako eh, členům EMPL, že včera jsme se podívali eh, na eh, první prezentaci rozpočtu, kterou učinil pan Levandovský a v návrhu rozpočtu je 50 milionů eur které jsou určeny právě pro EGF. Zatím to připomínám. A co se týče e, závazků, tak tam je to trošičku nejasné, takže uvidíme, co se z toho vyvine. A pan Jorkensen si žádal slovo, nedostane ho, alespoň zatím ne v tomto okamžiku ale předám nyní slovo paní Macké Vičiene, která reprezentuje Litvu. Prosím, máte slovo. Et vous pouvez parler assise d'ailleurs. Ah. Můžete mluvit eh, buď ze svého místa, ale vidím, že máte připravenou PowerPointovou přihlášku, eh, PowerPointovou prezentaci, čili prosím o prezentaci Litvy. Eh, dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení posla, eh, poslanci. Chtěla bych vám nejprve poděkovat za eh, pozvání na tuto na toto slyšení. Já jsem velice ráda, že vás mohu informovat o dopadu globalizačního fondu v naší zemi. Nyní ještě mám trošku tady malé technické problémy, už je to v pořádku. Co se týče ekonomické recese, tak v Litvě měla velice špatné dopady. Také trh na to velice silně reagoval nad krizi a e, začala stoupat nezaměstnanost od roku 2009 a jak vidíte, tak stále je velice vysoká, je to asi 15,8 Jedním z nástrojů, jak bojovat s nezaměstnaností, je Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci. Myslím si, že zde se můžeme s vámi podělit o naše zkušenosti. Litva celkem podala pět žádostí. První projekt byl proveden podle toho původního nařízení a byl dokončen v loňském roce. V roce 2009 se to týkalo zejména výrobního sektoru. Byly to, bylo to dřevo a výrobky ze dřeva, dále také oděvy, některé potraviny a také se to týkalo i velkoobchodu a maloobchodu. Když eh, tedy jsme eh, brali v úvahu také revidované nařízení, které vstoupilo v platnost v červnu 2009, Litva podala čtyři žádosti. Jedna se týkala propuštěných pracovníků z firmy Snajge a tři žádosti se týkaly propuštěných pracovníků z různých poboček eh, stavebnictví, výrobců oděvu a výrobců nábytku. Všechny žádosti již byly schváleny příslušnými orgány EU. Chci zdůraznit, že podle eh, rozdělení NAC je Litva považována za jeden region. Je to pro nás výhodou, protože máme možnost podávat více přihlášek, více žádostí pro různé různé sektory, protože dochází k hromadnému propouštění v celé zemi. Co se týče roku 2007, tak my jsme eh, zvolili zvláštní orgán, který má na starosti toto provádění. Je to eh, řídícím orgánem je tedy Ministerstvo sociálních věcí a práce. Eh, dále zde máme prováděcí orgány, to jsou eh, litevské úřady práce, celkem jich je 40, plus je to tedy ještě 46 místních úřadů práce. Eh, členský stát také, nebo Litva jako stát potom ještě dohlíží na celý systém, protože to je mm, jeho povinností. Nechci hovořit příliš podrobně ani nechci citovat čísla, protože je vidíte na snímku, ale dovolte mi pouze stručně říct, eh, nebo dovolte mi připomenout eh, jednu žádost, která byla předložena v květnu 2008, týkala se sektoru oděvu. Tato žádost byla schválena podle článku 2a příslušného nařízení. Tento projekt byl dokončen v květnu 2009. Byla to firma, která se nachází na jihu Litvy. Celkem bylo propuštěno více než tisíc osob, z nichž eh, více než polovina se registrovala na místním úřadu práce a dostávala podporu. Velice oceňujeme úsilí Evropské unie a komise v tom, jak dokázala posoudit těžkou situaci v Evropě a že dokázala také případně pozměnit eh, toto nařízení. Litva eh, také podala eh, v červenci druhou eh, žádost, která se týkala firmy Snajge, která vyrábí ledničky. Tato firma se nachází ve stejném městě jako firma Alitaus Textil, o které jsem hovořila před chvílí. Celkem tam eh, bylo propuštěno 650 osob, z nichž téměř všichni se museli nahlásit na místní úřad práce. Tato žádost byla podána podle článku 2c nového pozměněného nařízení, a kde se hovoří o tom, že v některých případech může být eh, také počet těch osob menší, než se eh, říká v tom nařízení, pokud se berou v úvahu určité eh, konkrétní okolnosti. Jak jsem již hovořila, tak v roce 2009 podala Litva ještě žádost eh, celkem ze tří sektorů. Za prvé to byla výstavba, za druhé výroba nábytku a za třetí výroba oděvů. Všechny Všichni propuštění eh, lidé byli propuštěni v důsledku ekonomické krize. Žádosti byly podány podle článku 2G. Jsou to tedy ty tři odvětvové žádosti. Eh, podle nařízení o EGF se je zde jednalo o eh, proaktivní politiku zaměstnanosti a e, nakonec tedy e, tato opatření byla schválena litevskou vládou a vidíte je také na snímku, je tam celý seznam těm, těchto e, opatření pro aktivní politiku zaměstnanosti, nebudu se k, nimi, nebudu se k ním vyjadřovat podrobněji. Co se týče celkových výsledků těchto projektů, tak chci říci, že v tom prvním projektu, který se týkal firmy Aletus Textile, který se prováděl v loňském roce, tak ten projekt byl skutečně úspěšný. Pomohl snížit sociální napětí, také zlepšil situaci v celém regionu na trhu práce. Mm. Teď se eh, dá říci, že téměř všichni ti propuštění jsou zapojeni do různých projektů a uvidí se tedy, jaké to bude mít ještě další výsledky chci eh, ještě pohovořit o našich zkušenostech, o tom, eh, jaké jsme našli na tomto projektu silné a slabé stránky. Myslím si, že EGF je významným nástrojem pro boj s nezaměstnaností. Je to velice eh, cílený nástroj, který se zaciluje právě na potřeby propuštěných pracovníků. Je zde také brána v úvahu ekonomická a finanční krize. Ten to, toto nové, mm, tato nová změna, která umožňovala využít fond EGF právě pro, propuštěnosti, pro propuštění v důsledku nezaměstnanosti, byla velice užitečná. Také další výhodou je pružnost v přesouvání financí ve finančním plánu té žádosti. Umožňuje to opět zapojit propuštěné na trhu práce a také zvýšit jejich eh, sebejistotu. Je pravda, že e, nelze zatím zapojit všechny propuštěné a to z následujících e, e, důvodů. V některých případech se propuštění rozhodnou, když tedy ví, že ten podnik má problémy, tak se rozhodnou sami dát výpověď. A tím pádem nemůžou se dostat do toho systému A mm, netýká se to tedy toho e, těch propuštěných. Také e, se hovoří tedy o tom, že, nebo celkově tedy to lze říci tak, že pokud někdo odejde na vlastní žádost, tak se nemůže dostat do toho systému. A v Litvě je mnoho osob, které podali sami výpověď. Um, zaznívá hodně kritiky z toho, že vlastně do toho systému, do těch žádostí se dostalo méně lidí, než celkově bylo propuštěno. Už se hovořilo o tom, že ty lhuty, které probíhají od podání přihlášky do eh, toho konečného rozhodnutí a do eh, financování jsou velice zdlouhavé, je to všechno časově náročné, trvá to 6, 7 až 8 měsíců do té doby, než skutečně obdržíte peníze ale začali jsme s prováděním projektu již dříve, využili jsme peníze z rozpočtu, eh, což eh, v Litvě je dost těžké, protože rozpočet Litvy v současné době nemá dostatek peněz, takže jsme velice rádi a velice se těšíme, aby ty peníze z Evropy k nám eh, přitekly co nejdříve. Myslím si, že by bylo dobré vyřešit tento problém dlouhých lhůt. Také bych při této příležitosti chtěla poděkovat Evropské komisi, zejména řediteli, generálnímu ředitelství nebo ředitelství B. Je to tedy jednotka B. Chtěla bych jim poděkovat za veškerou pomoc a podporu, kterou jsme obdrželi během přípravy naší žádosti a také během provádění projektu. Vím, že jejich práce je velice zodpovědná, chtěli bych jim ještě jednou poděkovat za jejich podporu a pomoc. Také děkuji i ostatním institucím, ostatním orgánům. Velice rádi se podělíme s ostatními členskými státy o naše, skunečno, o naše zkušenosti. Myslím si, že se navzájem můžeme eh, hodně věcí naučit a vůbec hovořit o této věci je velice důležité. Děkuji vám za pozornost a tím bych chtěla ukončit svou prezentaci. Děkuji. Zapamatujeme si, že Litva je skutečně vynikajícím příkladem, jak mobilizovat fondy, protože Litva je jedinou zemí, která skutečně předložila veškeré žádosti splňující všechna kritéria, což znamená, že nejen textilní průmysl, ale také nábytkářský průmysl, jakož stavebnictví, mohli využít tyto fondy. To je takzvaná modelová země, kde ten systém fungoval vynikajícím způsobem. I když samozřejmě některé obavy tady zůstávají ale tento systém se nemůže vztahovat na ty pracovníky, kteří se rozhodnou opustit podnik a hledat nové zaměstnání. A to tehdy, když se dozvědí, že dojde k propouštění a nečekají prostě určitou dobu na možnost financování z fondu. Další referentkou je paní Pavis z Francie. Paní Isabel Pavis, prosím, máte slovo. Děkuji vám za udělení slova. Chtěla bych říci, že Francie podala dvě žádosti před reformou fondu, a to v říjnu 2009. Já si myslím, že Francie nepatří k zemím, která podala co největší počet přihlá, eh, přihlášek. Následující poznámky týkající se EGF eh, e se vztahují na pět bodů. Tak jak mnoho eh, předřečníků, já bych chtěla poukázat na nedostatek reaktivity což znamená, že tady urgentnost nehraje důležitou eh, bod, roli, protože když eh, požádáme o takovouto poskytnutou pomoc, tak obvykle od té žádosti do uskutečnění uplyne velká doba několika měsíců. A potom musíme dát k dispozici informace také e, bývalým zaměstnanců, tak aby byli zavčas informováni o tom, že fond spolufinancuje takováto doprovodná opatření. A druhý bod je, že v Evropské unii mají jednotlivé země různé sociální zákony, které platí což znamená, že tady máme různost od jedné země k druhé. A EGF nesmí substituovat, nesmí nahrazovat některá stanovení, což znamená, že může pouze poskytovat pomoc pro taková opatření, eh, která jsou vhodná a to v odpovídající době. A musí splnit veškerá opatření tak, aby byl prezentován příslušný dosí. Ve spolupráci s komisí si myslím, že by měla existovat určitá doktrína, která by byla schválena na základě národních opatření, tak, aby bylo zcela jasné to pole, ve kterém by mohl EGF začít konat. A stejným způsobem je zapotřebí se zaměřit na to referenční období, pro pracovníky, eh, kteří mají šanci být součást opatření financovaných EGF. Eh, e Takováto doktrina by měla vést určité stabilizaci jednotlivých zemí, protože existuje obrovská variabla těch částek, které jsou propláceny jednotlivým zemím. Takže bylo by možná dobré se uh, zamyslet, zda by mohla existovat nějaká paušální částka. A to by umožnilo možná lepší fungování EGF pro jednotlivé země. E, minulý rok došlo k reformě EGF, bylo tam zapojeno nové kritérium ekonomické krize. ale není zcela jednoznačné, a viděli jsme to v těch dosie, které byly představeny komisi, dělat rozdíl mezi ekonomickou krizí a mezi globalizací. Bylo by dobré ujasnit toto uh, pojmosloví. A další čtvrtý bod spočívá v ekonomickém propouštění. Eh, komise se zabývá skutečnými propouštěníma. A je to určitá potíž mezi oznámením budoucího propuštění a mezi skutečným propouštěním existuje určitý rozdíl protože existují určité záchranné plány, které vyjednávají sociální eh, partnery, eh, které jsou vyjednávány mezi sociálními partnery. A právě tento rozdíl, tento odstup, který je dobře znám, má za dopad to, že eh, některé složky nejsou předkládány anebo že některé složky jsou potom staženy, protože dojde k přepočtu, přepočtu osob, které mají být nebo měli být propuštění. Když se jedná o velký podnik, který masově propouští, tak tam ty informace jsou eh, centralizovány. Tam je ta situace jednodušší. Ale když se jedná o menší eh, podniky v takovém regionu, kde je celá řada malších a středních podniků, které by mohly profitovat z tohoto fondu, tak tam je komplikované ty informace schromáždit. A je to ještě komplikovanější, když některé podniky zbankrotovaly. A jak vypadá potom fáze kontroly? No, kontroly jsou legitimní, to je zcela jednoznačné. Ale ptám se, zda bychom se neměli zamyslet nad způsobem kontrol. Tak, aby ty kontroly byly zjednodušeny A to právě navazuje na tu doktrínu, o které jsem hovořila na začátku, či to by umožnilo také jednodušší kontroly. Tolik těch několik poznámek. Děkuji, děkuji. Paní Pavis, bylo to jasné, bylo to přesné. Já vám dávám za pravdu. Já jsem se mýlil, když jsem řekl, že eh, Francie podala nej více žádostí. 58 takovýchto žádostí podala podalo Španělsko, Itálie a tak dále. Eh, Francie podala žádost týkající se zaměstnanců eh, u Renaultu a mě poněkud překvapuje, že v tomto stádiu, když máme 58 těch spisů, které již byly probírány, tak ty žádosti, které se probírají nebo probíraly nyní, tak eh, se týkají takových regionů, které mají průměrný příjem kolem 110 a jejich eh, nezaměstnanost je ničí než 6 To je poněkud překvapivé, protože znamená to, že ty spíše obsluhují takové regiony, které jsou bohatší než většina a které zvládly ty problémy transformace lépe jsou to ty regiony, které mají relativně nízkou úroveň zaměstnanosti. A to je pro mě trošičku spojeno s otazníkem. A teď přejdeme k poslednímu přednášejícímu, tou je paní Petra Draxel, která reprezentuje krásné Rakousko. Prosím. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám srdečně za to, že vás mohu seznámit s rakouskými zkušenostmi z EGF. Doposud jsme předložili tři žádosti. Jedna žádost byla schválena a dvě žádosti se nyní posuzují. My jsme také eh, byly tou zemí, která předložila nejnákladnější žádost a my se tímto ještě budeme zabývat, ale mně je již jasné, proč naše žádosti jsou nákladnější, žádají o více peněž než žádosti z jiných zemí. My jsme dlouho diskutovali o tom, zdali prostředky z EGF budeme moci využívat. Jaké možnosti v Rakousku vidíme? My patříme také k zemím, které již byly zmíněny. My máme relativně nízkou nezaměstnanost v evropském průměru a také staré průmyslové oblasti to je jasné, to je kovo, průmysl, zpracovací, zpracující průmysl a potom jsou to především ocelárny, to znamená, my se nalézáme ve starých průmyslových eh, oblastech, které již se nyní restrukturalizují ve druhé, tři, třetí vlně. My jsme se rozhodli, stejně jako v jiných fondech, tedy stejně jako v sociálním fondu, že toto budeme také spolufinancovat eh, z národních prostředků. To znamená, také již se hovořilo o tom, že tady kdy v EGF existují takové lhůty, tak dlouhé lhůty, že těžko můžeme reagovat na propuštění. Jestliže jsou osoby propuštěny, tak musíme je okamžitě podpořit, jinak je všechno příliš pozdě. My máme národní nástroje, které jsou úspěšné z 90% a my jsme nyní e, tato kvóta klesla na 75 až 80 takže to jsou kvóty integrace do trhu práce. U EGF postupujeme tak, že máme nástroje pracovních nadací, které vytvářejí pracov, eh, sociální partneři. To znamená, že my již máme mechanismy, jak postupovat a můžeme potom nabízet různá opatření. Tato opatření je například kvalifikace, také poradenství, eh, a jsou zde různá kvalifikační opatření až po zakládání malých firm či OSVČ a také podpora k integraci a k nalezení pracovního místa. V Rakousku máme pracovní nadace a ty jsou velice rozdílné. Jsou nadace, které se zaměřují na jednotlivé podniky, potom máme pracovní nadace, které fungují na základě e, odvětví či teritoria a nebo v případech platební neschopnosti. My jsme v, pří, v případě propuštění vždy prověřujeme, zdali se jedná o případy, které budou moci čerpat prostředky z KGF a zdali vůbec splňují příslušná kritéria. A toto je často těžké přesně posoudit ale především se zaměřujeme na případy propouštění a v těchto případech bychom mohli čerpat finanční prostředky z EGF. Máme pracovní zprávu, která tato opatření prověřuje a schvaluje a také všichni sociální partneři jsou informováni o EGF a vědí, že pro své projekty mohou finanční prostředky z EGF využít. Máme také struktury technické pomoci, tak abychom rychle mohli podpořit sociální partnery při podávání žádostí. Toto jsou předpoklady pro dobré fungování systému. A proč se snažíme toto využít? My říkáme, že EGF v našem případě dává pracovním nadacím možnost zlepšit jejich programy a zintenzivnit je za, protože eh, nadace práce mají své nástroje, ale potřebují dodatečné financování. A EGF můžeme využít tam, když bychom neměli dostatek prostředků při propouštění. My vždy eh, předem všechno financujeme na národní úrovni a nečekáme na evropské prostředky. Takže začneme na národní úrovni a potom eh, v podstatě jak si dochází k jakési refundaci. My máme již v dlouhodobou tradici sociálního partnerství, takže u nás nedochází k obrovským hromadným propouštěním. U nás se propouští v jakýchsi vlnách, které trvají delší dobu. To znamená, že my prakticky nemáme případy, kdy jeden podnik by propustil velký počet pracovníků, například 500. Snažíme se tedy postupovat a chovat se sociálně. Naše případy jsou vždy případy B nebo C. My se zabýváme především tedy regionálními událostmi a potom u C případu musíme také vždy splnit kritérium A nebo B. My v současné době velice těsně spolupracujeme se sociálními partnery, také s podnikovými radami, takže sociální partneři také znají možnosti, že mohou využívat Evropský globalizační fond. Děkuji vám za možnost sdělit vám tyto naše zkušenosti a informace. Děkuji, ano, bylo to jasné. A co je velmi zajímavé, je skutečnost, že každá země má různorodé problémy a má určité tradice, určitou kulturu, ze které vychází. A Rakousko řídí vždycky a zvládává tyto krize pomocí sociálních partnerů. A jelikož to běží dobře, tak si myslím, že Rakousko asi v důsledku těchto kritérií nebude moci užívat tento systém, protože pomáhá vlastním zaměstnancům pomocí určité sítě. Já předám řízení paní Beres a děkuji, děkuji vám za vaše příspěvky. Slovo má paní Perez. Děkuji všem expertům a otevírám tímto diskuzi. Když se vaše otázky budou stahovat k určitému přednášejícímu, tak prosím to sdělte. Paní Marien Marke se hlásí jako první. Madam Chair. Eh, Paní předsedkyně, když jsem si vyslechla řadu panelistů, tak se ukazuje, že některé problémy se vynořují stále dokola. A stále dokola se hovoří o tom, že celý ten proces je příliš slouhavý a že by měl být více zacílen na uživatele. Slyšeli jsme, že někdy trvalo až 9 měsíců, než ty peníze dorazily. To znamená, že když tam jsou tisíce propuštěných, jak se to bude řešit? Uh, když ty peníze dorazí tak pozdě. Paní předsedkyně, také dochází k tomu, že mnoho těch, že, že je zde velké spoždění, že ty případy zatím nejsou dostatečně řečeny, eh, řešeny, jsou na čekací listině. A jeden z kolegů před chvílí řekl, že eh, to může pomoci vytváření nových pracovních míst, ale zejména by zde také měla být možnost, aby tedy podniky měly přístup a to může samotné, to pak může pomoci vytváření pracovních míst. Také bychom zde mohli spolupracovat s eh, tématem mikrofinancí. Eh, také eh, již můj francouzský kolega hovořil o některých věcech. Myslím si, že bychom se měli ještě podívat na ty otázky těch referenčních období a těch Prahů, protože víme, že v některých zemích eh, do, dokázali podniky využít tuto podporu do velké výše a v některých, v některých zemích zase tu podporu nevyužili vůbec nebo jenom málo. Já mám jednu otázku. Pokud by, pokud by se pož, po, o tu pomoc, pokud by o tu podporu požádali všechny členské státy a navýšil by se ten počet těch žádostí, co by to znamenalo pro rozpočet? A také jste eh, byla v Německu a ve Finsku eh, z roku 2009 bylo ehm, byla přeskoumány životní a pracovní podmínky a ukázalo se tam, že tento fond EGF měl velký eh, pozitivní dopad na pracovníky, ale je také pravda, že tento, toto šetření zjistilo, že tehdy ty podniky nevěděly, nebo vůbec, že ty orgány prostě neví o tom, že je možnost využívat tuto pomoc fondu EGF. Děkuji. plus... Euh, Jedna Jeden z vašich příspěvků se výše eh, vztahuje na komisi, protože vy jste se ptala, co by se stalo, kdyby veškeré členské státy využívaly tento fond. Paní Jensen. Tak for formand. Jeg synes også, det har været en meget interessant morgen. Paní předsedkyně, já se také domnívám, že celé toto dopolední zasedání bylo na nejvyš užitečné. Chtěla bych se přidat eh, nebo chtěla bych také poděkovat za, to celé, za tu celou organizaci tohoto zasedání. Myslím si, že s tím souhlasí i pan Portas. Co se týká otázky distribuce a co se týká otázky eh, přílišné byrokracie, tak chci říct, že počátky toho fondu byly mm, v Nizozemsku a myslím si, že pan předseda Barozo hovořil o tom, že by to měla být myšlenka, která dokáže pomoci eh, propuštěným osobám v těžkých dobách. To znamená, že eh, bylo možné využít peníze v rámci Evropského sociálního fondu, ale bylo to dost obtížné, bylo tam mnoho podmínek a nyní zde máme tedy nový fond EGF. Když eh, krize eh, nastala v celé Evropě, tak vidíme, že došlo k obrovskému nárůstu žádostí o podporu. Chci se zeptat komise, zda zde vidí určitý trend. Zda se domnívají, že skutečně kdyby všichni Kdyby každý členský stát požádal o podporu z fondu EGF, jak by to bylo s rozpočtem? Dále zde také padla otázka na podíl jednotlivých zemí v tomto, eh, v tomto projektu. Včera se hovořilo o Evropském sociálním fondu a je nutné říci, že pouze 20 prostředků skončí u těch tzv. konečných uživatelů. To je informace, kterou ne všichni vědí. A ten zbytek těch nákladů, těch prostředků plyne na byrokracii, protože je nutné všechno kontrolovat a všechno se to vyplýtvá na byrokracii. Jak dokážete zajistit, aby ty peníze nakonec nepohltily různé byrokratické obstrukce a různé, byrokrati- různé eh, byrokratické operace? A ještě, když eh, chceme přemýšlet o v dlouhodobém horizontu, tak ehm, chceme eh, chceme spíše ten fond EGF propojit s tím fondem ESF, nebo jak to chceme udělat? Děkuji. Já si myslím, že o tom musí také rozhodnout parlament. Paní a potom paní Corneli. Ano, jedno upřesnění a potom dvě otázky na různá témata. A teď k tomu fondu, jak byl fond založen. Já jsem tam nebyla, ale bylo mě řečeno, že je to iniciativa pana Lamyho z roku 2004, která nebyla spojena bezpodmínečně s Francií. Tady to se spíše týká toho eh, globalizačního evropského celkového hnutí. Ale mám dvě otázky. Jak vypadá strategii jednotlivých členských států při mobilizaci tohoto fondu. Mohou být mobilizovány prostředky tehdy, když jsou splněny, veš, splněna veškerá priorita, ale někdy, když jsou splněna veškerá kritéria, tak k ničemu nedochází. Jak vypadá strategie členských států při mobilizaci eh, peněz z fondu a jak vypadá strategie podniků? v říjnu eh, byla podána žádost RNO. A tady se jednalo o příspěvek do hlavně pařížské oblasti. Já jsem byla zvolena za určité období, eh, které přežívá doopravdy velkou krízi, protože se tam uh, zrušilo více než 2000 pracovních příležitostí. A my jako politici jsme skutečně zodpovědní. My musíme Renaultu Saint-Deauville také vysvětlit, proč oni nedostanou pomoc, ale proč pomoc dostanou továrny právě pařížské oblasti. A je jasně třeba si uvědomit, jaká je strategie členských států a jakým způsobem teda postupovat v rámci Evropské unie a jaká je strategie velkých národních podniků. A hlavně s ohledem na rozdělení těch velkých podniků na celém teritoriu. Ano, to je určitý paradox protože e, země, která byla proti tomuto fondu, ta ho e, například využívá nejvíce. Thank you. Um... Děkuji. Bylo velice zajímavé slyšet názory jednotlivých zemí a to mě vede k dalším otázkám, neboť Litva byla jedinou zemí, která řekla, že to funguje. 60 procent propuštěných dostalo, získalo novou práci a 40 procent tedy zatím ne. A u těch ostatních zemích prostě nevím, zdali to funguje. Také jsem si říkala, co by se bývalo stalo bez EGF. Je opravdu EGF nutný? Nedostali by také pracující, nezískali by jinak práci, nebo nepomohli by jim podniky a nebo vlády? Nebo jak by to vlastně s nimi bylo? A tento fond nabízí možnost výměny nejlepší praxe, takže je to opravdu virtuální laboratoř eh, trhu práce, ale dochází zde k výměně nejlepší praxe mezi zeměmi, které čerpají z EGF? A poslední otázka. Tak, jak to chápu, tak je to virtuální fond, a my jako Evropský parlament potom musíme rozhodovat o jednotlivých případech, protože je to rozpočtová výjimka. Je opravdu pravdou, že kdyby EGF měl svou vlastní rozpočtovou polovku, že by Evropská komise mohla o případech rozhodovat a Evropský parlament by potom prováděl vyhodnocení a potom by mohl urychlit celý postup. Já doufám, že mi někdo tuto doka- okázku dokáže zodpovědět. Paní Darden. Děkuji, paní předsedkyně. Několik eh, reflekčních poznámek. Je nesmírně těžší tato diskuze týkající se hodnocení fondu. Je to užitečné. Já si myslím, že žijeme v komplikované průmyslové situaci. A ta analýza, ta by měla být eh, dělána ze dvou úhlů. Ten první úhel. Z jakých důvodů konstatujeme, že v určitých zemích a v určitých odvětvích vzrůstá používání tohoto fondu. V rámci zprávy a analýzy, kterou učiníme, by bylo dobré, abychom se soustředili právě na tyto prvky. A ten druhý úhel, to je účinnost byly skutečně splněny účely tohoto fondu a jsou pomoci pracovníkům účinné? A pak ještě pár dalších otázek, jako například eh, rychlost mobilizace prostředků z tohoto fondu. Řekli jsme, že tento proces je velmi pomalý. Proč je pomalý? Protože nemáme rozpočtovou linku. Myslíte si, že je to jeden z těchto důvodů? A také jste se zmínili o tom, že je dobré aby sociální partneři mohli lépe přispívat k používání těchto prostředků. A možná, že nemáme dostatečnou komunikaci na úrovni jednotlivých členských států a možná, že dobře neznáme jednotlivé sociální dohody, které by nám umožnily také jejich využití při přípravě určité složky. A další úvaha. Jak se zaměřit na synergie mezi EGF a mezi jinými evropskými fondy? a na jejich lepší využití. A bylo by dobré se také podívat na modality přidělování. Možná tyto modality přidělování nejsou příliš hodné pro malé a střední podniky. A v některých regionech Evropské unie máme skutečně velmi širokou síť takovýchto malých a středních podniků a možná, že právě tady je určitá brzda pro to, aby jejich podniky mohly eh, tento fond eh, využívat. Je tam obvykle nějaký velký podnik, který na sebe nabaluje veškeré tyto možnosti. A potom aspekt spolufinancování. Je jasné, že členské státy spolufinancují, ale procento spolufinancování, i když bylo sníženo, je možná také určitou brzdou pro některé žádosti. Tolik teda nějakých eh, připomínek, které by měly být zohledněny v případě zpracování té zprávy. Madame Matera je poslední, která bude hovořit a potom eh, předáme slovo našim expertům a paní komisi. In luce e e Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Především se chci chci také vyjádřit k otázkám kolegů. Pan Lavandovský včera předložil rozpočet 2011 a my máme 50 milionů v 1A pro EGF. 1A zohledňuje priority pro hodně komunitárních programů a proto se ptám, jak hodlá komise technicky postupovat, jak hodlá se postavit těmto 50 milionům, protože předpokládáme, že tato částka se bude zvyšovat. Ano, myslím si, že komise určitě bude mít možnost eh, vám odpovědět na tyto otázky. Já se teď obratím na paní Mackevičieny eh, z Litvy. Já mám takový dojem, že vy jste určitou výjimkou, která potvrzuje pravidlo. Vaše země je takzvaně na periferii, ne vždycky odpovídáte těm kritériím, jako například kritéria HDP a kritéria nezaměstnanosti. A my jsme si mysleli, že v rámci Evropského sociálního fondu by bylo využití pro vás lepší, ale jak je možné, že vy jako Litva vlastně toto pravidlo nepotvrzujete. Máme velmi málo času k dispozici, takže dám slovo eh, paní Makeviči, ale ptám se ostatních eh, přednášejících, zda eh, chtějí nějakým způsobem zareagovat na otázky z publika a potom dám slovo komisi. paní Makevičené, potom pan eh, Kosta, ale uvědomte si, že máme skutečně velmi málo čis, času. Thank you very much. I will try. Děkuji, budu hovořit velice stručně a pokusím se odpovědět na otázky. Já bych neřekla, že projekt dopadl špatně, jestliže jsme zaměstnali 60 lidí. průměru jsme eh, dosáhli 85% zaměstnanosti. Nikdy se nám nepodaří dosáhnout 100% zaměstnanosti, ale myslím si, že 60% je dobrý výsledek. Také chci zdůraznit, že peníze z EGF velice potřebujeme, protože kdybychom neměli tyto peníze, museli bychom používat naše vlastní peníze, tedy státní peníze. A my jsme již také alokovali prostředky z našeho ministerstva a používáme tedy jak vnitrostátní, tak i komunitární peníze. Kosta. Děkuji vám, pane Kosta. Eu queria apenas rapidamente... Děkuji za slovo. Chci pouze stručně reagovat na otázku, zda ten fond funguje nebo nefunguje. Já bych řekl, že rozhodně funguje. V případě Portugalska jsme právě dokončili dva projekty. A pokud se podíváme na to, jak tento fond zafungoval, tak můžeme říci, že všichni lidé v Portugalsku, kteří byli identifikováni pro tuto podporu, protože tedy e, splňovali ty podmínky, pracovali pro tu konkrétní firmu, tak všichni tito lidé obdrželi pomoc z fondu EGF. A došlo tedy k okamžitému vytipování těchto, nebo k rychlému vytipování těchto osob způsobilých pro podporu. Chci ještě říci, že to trvalo celý rok, než jsme, mm, než jsme všechno dokončili. Všechny ty postupy. Než jsme obdrželi podporu. Čili mezi tím okamžikem, kdy jsme vytipovali vhodné propuštěné a než jsme obdrželi podporu, uplynul jeden rok. E, uveďme příklad firmy Channel Motors. Tam bylo velký počet propuštěných osob a v jednom konkrétním případě došlo k tomu, že propuštění byly podpořeni eh, eh, nejprve z toho fondu EGF a poté, když byly ty prostředky vyčerpány, tak eh, poskytl sám stát své prostředky. Možná by bylo lepší zde zlepšit tu koordinaci, protože takhle ty peníze chvilku plynou a pak zase neplynou. Děkuji. Euh, finalement... Děkuji. Ale prosím, buďte skutečně struční, protože v 11 hodin musíme skončit s naší prací. Paní Draxla, prosím. Já vielen herzlichen Děkuji. Já bych chtěla zdůraznit, že je dobré, aby existovala harmonizace mezi Evropským fondem pro globalizaci a mezi Evropským sociálním fondem. A my pomocí Evropského sociálního fondu eh, totiž financujeme jiná opatření než z EGF. Co se týče kvóty úspěchu, tak následující. Náš projekt není ještě u konce, z toho důvodu nemohu prezentovat žádná čísla, ale měla by se pohybovat mezi 75 až 80 procenty. Důležité ještě zdůraznit, že zhruba asi 2% plynou na technickou podporu do managementu, což znamená, že skutečně ty prostředky jsou soustředěny na e, lidi, na pracovníky, kteří jsou nezaměstnaní a musí se dále kvalifikovat. Domníváme se, že otázka, jak využít EGF, závisí na národních strukturách. Národních strukturách, které jsou určeny pro škrtání pracovních míst. A jaká jaký region má jaké požadavky. U nás se eh, to týkalo hlavně průmyslových regionů, ale i těch regionů, které neměly příliš mnoho nezaměstnaných. A potom je důležité se zaměřit na malé a střední podniky, které jsou cílem našich opatření a e, jsou to teda opatření, která se vztahují nejen na velké podniky, ale na malé a středné. Děkuji a chtěla bych také dát slovo Belgičanům a potom řediteli komise. Ehm, Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. U nás je situace taková, že jsme dostali od naší vlády, od belgické vlády, určité e, příspěvky. A, a také jsme měli dobrou kontaktní možnost zástupci fondu. A já bych navázal na to, co řekla francouzská kolegyně ohledně té doktriny. Ta doktrina by znamenala sestavení určitého jasného rámce, který by vymezil, vymezil struktury a předpisy, aby bylo zcela jasné, na co se daná opatření vztahují. Když jsme zpracovávali naše případy, naše dosie, tak jsme si mysleli, že se budeme zabývat veškerými propuštěnými pracovníky, ale jak to tak vypadá, tak budeme muset učitit určitá omezení. A výklad určitých článků není totiž zcela jednoznačný. A pak jsme zjistili určitou anomálii při změně nařízení článek A bod B, kde bylo řečeno, že opatření jsou provedena a aplikují se na ty pracovníky, které, kteří byli propuštěni eh, v časovém období eh, v bodě B. A tady se hovoří ale pouze o bodech A a C, ale vypadl tady eh, bod B, takže to je pro nás poněkud obtížné. Děkuji. Pan Jürgensen, eh, dostanete slovo, ale určitě jste pochopil, že skutečně máte méně času než předcházející řečníci. A bylo by dobré, aby eh, pan Porta a i ostatní se mohli kostat ke slovu. Děkuji, paní předsedkyně. Já se zaměřím na jeden aspekt, který dominoval dnešní diskusi a to je čas, který zabere byrokracie, než se peníze vyplatí. My jsme se zabývali prvními 22 případy, které již dokončily celý cyklus a byly také peníze vyplaceny. Celkový počet dní 2012 se potřebuje od doby, kdy komise dostane vyplněnou žádost a potřebujeme tolik dní do zaplacení peněz. A těchto 212 dní můžeme rozdělit následujícím způsobem. 82 dní potřebuje komise méně než 3 měsíce zabývat se tímto případem, také vyhodnotit, zdali toto vyho- e, plní kritéria, také na překlad a potom v rámci této lhuty e, se vypracuje sdělení komise. Potom je tam 22 dnů než komise rozhodne, že navrhne rozpočtovému orgánu aktivaci EGF. Potom Evropskému parlamentu to v průměru trvá 55 dní, opět se tímto případem zabývat, také položit příslušné otázky a rozhodnout, zdali e, souhlasíte s návrhem komise a potom potřebujeme dalších 55 dní, abychom udělali rozhodnutí o, o financování podle finančního nařízení a provést platbu. Takže celkově je to 212 dní. Dobrá zpráva je ta, že komise již opravdu se velice snaží snížit tento počet dní a již jsme dali dohromady dva postupy do jednoho. To znamená, že v nových případech, které přijdou do rady a do parlamentu, tak 22 dní můžeme již eh, odečíst. Takže my jsme již snížili eh, délku tohoto období. A potřebujeme tedy nadále těch prvních 82 dní, abychom se mohli seznámit s těmito případy v jazyku, kterému rozumíme, protože často žádosti přijdou v mateřském jazyce, pak uděláme statistiku vyhodnocení a vyneseme rozhodnutí. Poté, co komise rozhodne, tak je tam stále 108 dní, než se dokončí parlamentní a finanční postupy. Já bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste o tomto si popřemýšleli, protože toto je jádrem otázkem fungování fondu pro budoucnost. Mnoho věcí v fondu funguje dobře, máme celou řadu spokojených klientů a dobré výsledky. Chtěl bych dokončit s tím, že chci říci, že dva dánští kolegové se ptali, co by se stalo, kdyby požádali o žádost všechny členské státy, no tak to bychom umřeli. Již jsme se zvýšil Eh, počet eh, z 18 případů v prvním roce na 31 v minulém roce a letos již bylo předloženo 12 žádostí a očekáváme i další a musím říci, že naše limity jsou vyčerpány. Děkuji, děkuji vám, pane řediteli. A teď se jednalo o to, že do roce 2011 by měla být také rozpočtová linka tak aby se zvýšila účast malých a středních podniků eh, pan Portas, ale předtím ještě eh, paní Mora. Děkuji. Já budu skutečně eh, velmi stručná, protože pracuji s panem Portasem. Co se týče všech otázek a analýz, které na nás byly kladeny, si já navíc kladu ještě jednu otázku. Bylo by dobré, abychom po tomto slyšení si vyslechli vaše reakce formou třeba mailu nebo jiného komunikačního prostředku a to na tuto otázku. EGF umožňuje také individuální akce, co se týče přizpůsobení se pracovníků určitým změnám. Je možná také celoživotní, celoživotní vzdělání, Možná, že jednotlivé podniky nemají takovýto systém celoživotního vzdělávání, ale někdy je třeba předjímat záležitosti. A myslíte si, že by bylo lepší postupovat, kdybychom eh, také čerpali ze zkušeností na téma celoživotní vzdělávání zaměstnanců? Děkuji, pane Portasi. Muito <clears throat> Předsedo, děkuji za slovo. Velice děkuji. Chtěl bych nejprve poděkovat všem řečníkům a také děkuji eh, všem hostům, všem panelistům, protože nás eh, informovali a rozšířili naše znalosti o tomto projektu. Také jsme si vyslechli některé jejich zkušenosti, které se je možné využít jako osvědčenou praxi. Co se týče, také jsme si vyslechli některé informace o číslech. Myslím si, že se ukazuje, že ten fond EGF slouží svému účelu. To je důležitý eh, poznatek. Můj osobní názor je takový, že to je dost eh, specifický fond. A tím pádem nemůžeme očekávat, že bude fungovat eh, stejným způsobem, jako eh, je fond ESF. Eh, e je jasné, že ta opatření mohou být do určitého do určité míry podobná nebo obdobná, nicméně tento fond EGF byl navržen pro jiný účel. Jeho účelem neměla být například soustavné vzdělávání pracovníků nebo rekvalifikační kurzy. Spíše se ten eh, fond měl zabývat situacemi, kdy dojde k hromadnému propouštění a měl, mělo se to týkat určitých regionů, kde by toto hromadné propouštění mělo velký dopad na celý region, na tu situaci v celém regionu. A z toho pohledu můžeme říci, že fond EGF je tedy zacílený a soustředěný. E, s těmi jednotlivými žádostmi se zachází případ od případu. E, nevím, e, zda se můžeme podívat na konkrétní členské státy, jak to, nebo zda můžeme porovnávat tu situaci. A co se týče těch opatření, která můžeme využít v rámci fondu EGF, tak tato tak jisté může být určité riziko, že eh, se budou navzájem vlastně negativně prolínat ty programy eh, financované ESF a EGF. A z toho důvodu je zde zapotřebí ještě propracovat eh, velice dobrou analýzu a probírat se těmi žádostmi případ od případu. Pokud, to bude, pokud bude fungování projektu eh, mm, fondu EGF bude prodlouženo do, do roku 2013, eh, Měli bychom to ještě um, dobře posoudit. Eh, říkali to i zástupci Portugalska, že ten fond zatím nemá žádné vlastní zdroje. Je to fond, kterému tedy musíme přidělit vlastní zdroje a musí to být jasně stanoveno v rozpočtu, pokud eh, chceme dále tento fond používat v budoucnu. Takže se to týká těch budoucích rozpočtů. Ještě mám další poznámku, která se týká těch dlouhých lhůt a zdlouhavých postupů. Myslím si, že to není problém, který by byl pouze v jedné oblasti. Eh, jedná se o to, že fond EGF se týká různých oblastí a musíme začít teprve, nebo je, je pravda, že jste tedy rozdíl mezi, tou, eh, mezi tím obdobím, kdy dojde k oznámení eh, o tom, že ta firma má problémy a ke skutečnému vyplacení peněz. Je pravda, že ta období se liší, jsou dlouhá 6 měsíců až 11 měsíců. Myslím, že bychom ještě s tím měli něco udělat a měli bychom se snažit zkrátit ty lhuty. Ale zároveň by se nemělo měnit nařízení, měli bychom prostě najít určité způsoby v těch vnitřních procesech, jak ty lhuty zkrátit, jak ty procesy uh, zkrátit. Myslím si, že by také mohlo být jednak eh, možné zkrátit tyto lhuty a na druhé straně Ehm, by potom dochází k přeskoumání té žádosti. Hovořilo se zde asi o 82 dnech, které potřebuje Evropská komise. Myslím si, že by celý ten postup se mohl nějakým způsobem zjednodušit. Pokud bychom to dokázali, tak by bylo možné eh, zjednodušit celý proces a snížit eh, délku tohoto období o polovinu. A myslím si, že to souvisí i s tím počtem propuštěných pracovníků. Nevím eh, také, eh, mm, zda mám hovořit ještě o dalších aspektech, eh, ještě bych mohl hovořit dlouze, ale velice tedy děkuji za toto slyšení a využijte to poznámky ke zprávě. Děkuji. Děkuji eh, všem členům rozpočtového výboru a našeho výboru za eh, tuto společnou práci. Já si myslím, že je to taková dobrá základna pro budoucí eh, práci a fungování fondu EGF. Pane předsedo, děkuji vám a vy budete pokračovat ve vašem zasedání. Vy máte jednu velkou eh, výhodu, že eh, jste tady víceméně doma v tomto sále. Bien, mes chers collègues, donc je propose... Kolegové, pustíme se znovu do práce našeho výboru. Nejdříve bych vám chtěl připomenout, než začneme hlasovat, že rozhodnutí na schůzi koordinátorů, tedy jmenování zpravodajů, tam jsme rozhodli, že stálý zpravodaj o finančním výhledu a také bude bude hovořit, vyjednávat o banánech a proto jsme zde určili Jutu Hauk, která je zpravodajkou o agenturách. A, a potom Jutta Hauk byla také určena za místo předsedkyni pro e, rozpočet 2011, tedy spolu se Sidonií, bude na tomto pracovat. E, dans les prochains jours. A všichni ostatní zpravodajové se sejdou z ostatních výborů a e, ti budou Jutu informovat o jednotlivých prioritách, tak abychom tyto priority mohli ve zprávě prezentovat. A tato zpráva bude předložena v červnu na plenárce. O, to budou tedy hlavní priority parlamentu jako reakce na rozpočet 2011, který byl předložen komisařem Levandovským včera. Tedy než začne jednat rada. Také eh, Hodně řada eh, členů se zajímá o cestu do eh, pas Palestiny kolem sedmi členů. A to by znamenalo ale, že vyčerpáme naši eh, kvótu pro eh, další delegace. Takže pro Koby eh, nebude žádný člen, který by měl jet do Islandu. Může se stát, že někteří členové, eh, kteří mají zájem o Palestinu, eh, Palestinu by spíše se <laughs> měli vydat na Island, aby tam eh, kontrolovali kouřovou clonu z vulkánu ale došlo k určitým s nedorozuměním. A vše se ale vyjasní. Měli bychom také dát náš návrh stanoviska na projekt Strategie Evropy 2020. Každý výbor parlamentu by měl skutečně vypracovat určité stanovisko a to stanovisko parlamentu bude formou usnesení, kterou předají předsedové jednotlivých politických skupin na plenárce. Takže budeme tuto činnost koordinovat a ta prozatímní zpráva, kterou bude prezentovat Raima Böge, jako přípravu na midtime review finančních výhledů bude připravena samozřejmě na základě TK našich připomínek ke strategii Evropa 2020, protože Evropská rada potom provede dokončení tohoto dokumentu během zasedání v červnu. Tolik teda jako informace k tomto závěrům. A nyní hlas, začneme s hlasováním a začneme s právou paní Helgy Triple. Než začneme ale hlasovat, tak já jsem celou noc myslel na Helgu. To není informace, ale pro tisk to je informace rozpočtového <laughs> charakteru. Proč? Protože jsem se díval tady na určitý, na určitý byl jsem v určitém hotelu, když jsem viděl tady náš zasedací prostor. Celou noc prostě jsem se díval na to, jak veškeré sály zůstaly osvětleny. Takže jsem hovořil a myslel s Belgou v myšlenkách, jak eh, nějakým způsobem spořit. Chci eh, se chopit této příležitosti abych se obrátil na zástupce parlamentu a řekl jim, že je skutečně poněkud eh, překvapivé, jak mrháme eh, penězmi i daňových evropských pokladníků. Takže doopravdy si myslím, že eh, tato budova by dnes se měla potopit do tmy. A navrhuji vám, abychom začali hlasovat. Vy máte váš hlasovací seznam ví, že existovaly určité vyjednávání mezi jednotlivými skupinami a nemůžeme se dopustit žádných politických omylů. Vím, že je tady eh, velký počet, eh, nenormálně vysoký počet eh, zástupců PPE. A když je tomu tak, to znamená, že já volit nebudu. Ano, dva jsou tady dokonce navíc. Tak prosím koordinátora PPE, pan Rubík, jak to tak vypadá, tak se zříká? Je potom všechno v pořádku? Ano, nemám hlasovací lístek. Já mám dvě, já vám jednu půjčím. Bon, donc, alors, euh, Salvador, comment... Salvador, jak budeme vyřešit tento problém PPE? No. No. Je tady jeden hlasovací lístek nebo jenom? Jak to vypadá? Mm-hmm. Paul Rybik a já nebudeme hlasovat a to takto vyřeší problém PPE. V pořádku? Ano, takže pan Algon také nebude volit, tak to vyřeší problém liberálů. Takže hlasovací seznam. E, jednička našeho zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, jeden hlas, což znamená, že bylo schváleno. Pozměňovací návrh dvě. Ne, je tady návrh kompromisního návrhu velké A a máte na hlasovacím seznamu tento návrh. Kdo je pro něj? Ne všichni, tak budeme počítat. Prosím, zvedněte ruku. 20 pro, kdo je proti? Patnáct, čili eh, tento pozměňovací návrh je schválen, přijat. A můžeme se domnívat v tomto okamžiku, že je tím pádem pokryt odstavec 3 ne, první část ne. Čili odstavec 3, dvojka, paní Vetmanová, tady máme oddělené hlasování. Takže ta první část není pokryta, ta první část e, jde až do end figures. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část je pokrytá, a, a, což znamená, že se týká to trojky od pana Vogana. Čtyřka, paní Triple, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel? Schváleno. Pětka, paní zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? schváleno stejnou většinou. Pozměňovací návrh 6. Kde pro? Kde proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Dva hlasy. I tento pozměňovací návrh byl schválen. Sedmička, pan Woken, je to orální, teda ústní změna pana zpravodaje. Možná, že bylo dobré, abych dal slovo panu Voganovi. Pan zpravodaj souhlasí tady s tímto změnou s výjimkou té poslední věty, protože bylo mě to být zahrnuto do odstavce 14. Týká se to zřízení eh, nových postů v knihově. Pan Vogan s tím souhlasí. Ano, takže eh, tento pozměňovací návrh který eh, byl takto představen, je pozměňovací návrh, o kterém budeme hlasovat. Kdo je pro? Jak to tak vypadá? Stejná většina jako v tom předcházejícím odstavci. 21 pro. Kdo je proti? PPE, ale ne pouze PPE. 18. To je jen tak tak. Ale ten ústní pozměňovací návrh byl schválen. Osmička pana spra- paní zpravodajky. Kde pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Jedno zdržení schváleno. Devítka paní zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Desítka paní zpravodajky, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, nikdo. Rovněž eh, i tento návrh byl schválen. Salvador Kalika se chce chopit slova. Pane předsedo, toto se týká šestnáctky. Tady bylo několik pozměňovacích návrhů i z naší frakce a potom pozměňovací návrhy pana Vogena, že 14 byla stažena, ale my jako EPP jsme to převzali jako vlastní pozměňovací návrh. Chtěli jsme k tomu navrhnout kompromisní text a jestliže ostatní frakce to budou akceptovat, tak o tom můžeme hlasovat. Já to nyní přečtu. Při připomíná usnesení o hlavních směrech a tady se již požadovalo hodnocení a také přesné finanční prohlášení nákladu, nákladu, které by vznikly, jestliže by se zvýšily platy asistentů a proto se navrhují následující prostředky do rezervy. Jestliže bude tento návrh přijat, tak bychom mohli náš návrh stáhnout. Také byste, pane Vogene, stáhnul svůj pozměňovací návrh? Ano, jedna, je to kompromisní návrh dvou frakcí. Souhlasí s tím zpravodajka? tímto návrhem? Takže je to stejně jako v cirku v Římě palec dolů a to je špatné pro dva gladiátory, kteří předložili tento návrh, ale EPP má zase ohlas navíc tím, že přišel další člověk, takže další zástupce musí odstoupit. Já blahopřeji EPP k velké početné účasti zde, zde v sále, ale prostě při hlasování je vás tady moc. Nyní budeme hlasovat o tomto kompromisním pozměňovacím návrhu. Pan zpravodaj je proti, kde pro? Proti. Děkuji. Je to jasná většina pro. Tím je to přijato. Pa, potom, kdo je pro 15? Děkuji proti zdrželi se. 16 pro, proti, zdrželi se, dva se zdrželi, přijato 17 pro, proti, jeden hlas proti, zdrželi se, přijato. 22 o, o, tedy odstavec 22.18 pro, proti. Zelení liberálové a pan Portas. Najednou všichni. Takže v každém případě je tu většina pro. 19. Pan Haglund. To je slučitelné s 18. Můžeme o tom hlasovat? Nevím, co na to říká zpravodajka. Zpravodajka, prosím. Hm. Máte na to nějaký názor, paní zpravodajko? Myslím si, že to je vysoce politická otázka. Eh, měla by rozhodnout skupina a já se zdržím. Takže co říká výbor? Kdo je pro? tak musíme to spočítat. Kdo je pro? Patnáct, nyní proti. 19 proti, takže zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21 Budeme hlasovat po dvou částech. První část končí tu Finance Assistance Statute. A ze stejného důvodu to rozhodnutí přenechává zpravodajka výboru. Takže kdo je pro první část? Budeme počítat, kdo je pro první část. Proti? To je více hlasů. Zamítnuto. A druhá část? Má to vůbec smysl o tom hlasovat? Tak budeme hlasovat o druhé části až po Property Strategy. Zpravodajka je proti, takže kdo je pro? Takže více lidí je pro, <clears throat> proti. Děkuji. Zdrželi se. Většina pro. Druhá část je schválena. 22. Také po dvou částech. Cause bis in future, takže zpravodajka je pro, kde je, proti, kde je pro, proti, zdrželi se. První část je schválena a druhá část pro, proti, zdrželi se, nikdo se nezdržel. Takže 22 je schválena, 23 je staženo, 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 odpadá, 26 Takže je to pozměňovací návrh 26. Kdo je pro, proti? Zdrželi se. Nikdo se nezdržel přijato. Pozměňovací návrh 27. Pan Haglund Alvaro, je tam ústní pozměňovací návrh. Text máte k dispozici, který si můžete přečíst. Především se to týká budov v Bruselu, v Lucembursku, ve Štrasburku. Týká se to také e, cestovních nákladů. Kdo je pro? Takže otisk CO2. Kdo je pro? Dvacet tři proti. Většina pro. Přijato. Třicítka, tady máme Takže pozňovací návrh 28. Musíme to spočítat, takže kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto. 29 budeme hlasovat po částech. 28 byla zadmítnuta. Takže první část without changing the current rules pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část. Vyškrtnutí poslední věty. Kdo je pro vypuštění poslední věty, tedy pro půstní pozměňovací návrh, musíme to spočítat. EPP, ALDE a ještě několik dalších, takže 17, 18, kde proti? Já socialisté se nám probudili, že? Šestnáct proti. 17 pro a 16 proti. Pozměňovací návrh je tedy druhá část je přijata. Tedy poslední věta bude vypuštěna. 30. Kdo je pro? Musíme to opět spočítat. Kdo je pro 30? Takže 17, kdo je proti? Promiňte, musíme začít znovu od začátku, takže kdo je pro tento pozměňovací návrh? 21 přijato. Takže když je 21 hlasů, je to přijato. 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. 33 32 bylo přijato a proto první dvě části 33 odpadají. Budeme hlasovat o poslední části The Service Responsible. Possible. Kdo je pro? Proti. 19 proti, 18 pro, nikdo se nezdržel, tedy zamítnuto. Nyní odstavec 40. Takže začneme znovu. Máte všichni hlasovací kartičky sebou? Máte všichni kartičky? tak můžeme hlasovat elektronicky. Budeme nyní hlasovat o poslední části 33. Zahajuji hlasování. Já vlastně nemůžu hlasovat, říká pan předseda. Hlasování ukončeno. EPP má zase ohlas navíc. Takže výsledek hlasování 21 pro, 19 proti. A EPP hlasovalo proti s jedním hlasem navíc, takže 20 proti 19. Je to trošku komplikovanější to neustále přečítat, odčítat. A hla, pozňovací návrh je přijat. Pozňovací návrh 34. Kdo je pro? Proti. Budeme raději hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasování ukončeno. 23 pro, 17 proti, schváleno. 35 staženo. 36 odpadá. 37, dvě části. Budeme hlasovat o první části. Ta končí Highlights Urgency. Kdo je pro? Budeme raději hlasovat elektronicky. Usnadníme si raději život. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 pro, 18 proti, přijato. První část je přijata, druhá část, tady je zpravodajka proti, kdo je pro? proti. Většina proti zamítnuto. 38 dvě části. První část fixed cost. Kdo je pro? Velká většina, kdo je proti? Zdrželi se. První část je přijata. Druhá část, tady je zpravodajka proti. Kdo je pro? Velká většina, kdo je proti? Druhá část je také přijata. 39 byla stažena a nyní poslední poslňovací návrh 40. Kdo je pro, proti? zdrželi se, přijato. Závěrečné hlasování můžeme provést přímo elektronicky. Já hlasovat nebudu, hlasování je zahájeno. Děkuji, hlasování je ukončeno. 36 pro, 4 proti a nikdo se nezdržel. Blahopřeji paní Helze Triple. A nyní bych chtěl říci, že na základě jednacího řádu také k tomuto hlasování připojíme vysvětlení a sice to, že Rada, Komise a parlament vzali na vědomí, že zodpovědný člověk v soudním dvoře procedure, and especially on the Conciliation Committee. They suggest that the institution... Jedno, že jsou tedy instituce vyzvány, aby také podpořili pozměňovací návrh Evropského parlamentu. Les estimations des autres institutions. Alors, Voilà. Alors, nous avons ensuite à voter. A nyní musíme hlasovat, budeme hlasovat o návrhu paní Juty Hauk. A sice tady máme tři stanoviska v souvislosti s jednotlivými orgány. Je to Evropský orgán pro bankovnictví, pro pojištění a zaměstnanecké penzijní pojištění můžeme a také pro cené papíry. Můžeme o tom hlasovat unblock? Ne, jenom velice krátce. Pozměňovací návrhy ústní a také jiné vyplynuly z našich diskusí a také z části reagují na otázky. Já mám jenom jednu věc. O tom již hovořil Salvador, že EPP bude předkládat stále stejný pozměňovací návrh, který také předložil Giovanni. Socialisté potom předložila poz, ústní pozňovací návrh, který je v písemné podobě, ale k ústnímu pozňovacímu návrhu chci ještě ústně něco pozměnit. Tak, abychom také s Reimerem Bögem byli na stejno, tak to nechci, aby se to jmenovalo midterm review, ale review, aby se pouze vyškrtnulo střednědobé, tedy midterm. Review of the current MFF. Bude tam pouze review of the current MMF. Dann sind wir da kohärent. Tak potom budeme konzistentní se všemi ostatními návrhy. Tak můžeme nyní hlasovat en bloc. Effectivement, nous votions en bloc. Takže budeme hlasovat en bloc tady s tímto ústním pozměněním od Juty. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel, takže eh, tato tři stanoviska eh, byla schválena. Blahopřejeme Jutě. A posléze je tady Giovanni Lavia týkající se budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013. Máme tady několik pozměňovacích návrhů. Vemte si prosím hlasovací seznam. Číslo jedna. Ano, zpravodaj je pro. Kde je proti? Jeden proti. Zdržel se někdo? Ne. Schváleno. Úvodní ustanovení C, tři změny, zpravodaje je pro, kdo je pro z kdo je proti, kdo se zdržel. Ano, rovněž i tento pozměňovací návrh byl schválen. Trojka, Abad, Kruny odpadá. Ale čtyřka od paní Vetmanové, e, proti té je zpravodaj. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky, protože tady máme různorodé zřejmě názory. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Já jsem nehlasoval, říká pan předseda. Nějak se tomu stroji nechce pracovat, poznámka pana předsedy. Takže zamítnuto, 23 bylo proti. Pětka, paní Grelie, pan zpravodaj je pro, kdo je pro? Až skupina paní Grelie proti. Kdo je proti? Dobře, je tady hodně hlasů proti. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže tento návrh je schválen. Paní Grelie dala předložila také eh, návrh 6 s oddělením hlasováním. První část eh, končí Ueras Führer. Spravodaj k tomu nedal žádný názor, ale teď říká, že je proti. Kdo je pro tu první část? Zelení jsou proti. Čili tato první část byla schválena a druhá část, paní spravod, pan zpravodaj je proti, emphasizes formas, Kdo je pro? Kdo je proti? Pravice je proti a část levice. Takže je to zamítnuto. Sedmička Paní Greli je velmi aktivní, je tady oddělené hlasování. První část končí URL GDP, je zpravodaj pro. Kdo je pro? Kde proti? Kdo se zdržel? Zelení. Čili schváleno. A druhá část, emphasizes product, kdo je pro, Budeme hlasovat elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Prosím, mě ta čísla zmizela. Já jsem tady len tak, něco se mi myhlo, ale bohužel jako musíme začít znova. Zahaj hlasování, končím hlasování. 12 pro, 20 proti. Takže zamítnuto. Osmička paní Grelie, zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti? Zelení a liberálové, ale jsou v menšině. Osmička schválená. Devítka. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A je to slučitelné s, desítky, s desítkou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Jedenáctka, Liberál, tady máme také oddělení, oddělené hlasování, Wild Comment, kde je pro, Zpravda je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. První část je schválena. Druhá část zpravoda je proti Ensuring Seasons. Kde je pro? Kde je proti? Většina proti. Druhá část je zamítnuta. Dvanáctka paní Durand když je schválena jedenáctka, tak ta je schválena jenom na půlku. Tak odpadá tento pozněcí návrh paní dvanáctky. Ano, tak ta polovina paní dvanáctky, odpad, eh, paní Dyra <laughs> odpadá. Může nám pan zpravodaj říct, zda se tímto ruší pozněcí návrh 12, či ne? Ano, bylo mě řečeno, že ano. Litujeme. Třináctka je kompatibilní s jedenáctkou. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Potom tady máme ústní pozměňovací návrh eh, velké A od pana zpravodaje. Tu, po, slo, po slovech if necessary až po eh, slova eh, zajistit, aby byla SZP financována spravedlivým způsobem. Qui kdo je pro tuto změnu, tento pozměňovací návrh ústní, kdo je proti? Liberálové a někteří další, kdo se zdržel? Zelení. Takže odstavec 3, dvě pozměňovací návrhy paní Holmaja. Pan zpravda je pro. Kdo je pro čtrnáctku? Kdo je proti? Budeme hlasovat elektronicky. Zahají hlasování. Končím hlasování. Devatenáct pro, dvacet proti. Zamítnuto. Patnáctka, Paní Vertman. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina je proti, takže zamítnuto. Odstavec 4. B. Kompromis B, který nahrazuje 16. Ten text máte 16 a 17. Já to nebudu přečítat, protože to máte v písemné podobě. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Čtyři se zdrželi, čili přijato. Osmnáctka, paní Dyra. Pan zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Hodně. Takže zamítnuto. Devatenáctka, paní Duron. Pan zpravodaj je rovněž proti. Kdo je pro? Stejný proti také stejný, čili i tento pozměňovací návrh je zamítnut. Dvacítka, paní Durand, a můžeme o něm hlasovat, protože denatnáctka byla zamítnuta. Zpravodaj, kdo je pro? Tak mě omluvte, říká pan předseda. E, to je pozněcí návrh e, paní dvacítky paní Jensenové. Paní Durand je pro. Kdo je proti? Velcí bojovníci jsou proti. Takže menšina byla poražena. Zamítnuto. 21. Abad Gruny. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky. Otevírám a končím hlasování 23 eh, pro, takže tento návrh prošel. A 22 eh, ta odpadá. Odstavec 6, 23, 24, 25 jsou nahrazeny kompromisním řešením velké C. Kdo je pro, kdo je proti, jeden proti, jeden se zdržel, takže schváleno. A budeme hlasovat 26, o 26 od paní Jensen. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden se zdržel. Ne, nikdo se nezdržel, jeden proti. I tento pozměňovací návrh je schválen čili konečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třicet tři hlasů pro, dva proti a tři se zdrželi. Blahopřeji zpravodajovi, panovi Giovanni Lavia. A osmnáctka. Lasio Sulian nemá žádné změny, které by nám chtěl předložit. A devatenáctka. Pan Vladimír Maňka nemá také žádné změny. Ale měli bychom nyní hlasovat o zprávě Vladimíra Maňky která se týká opravného rozpočtu 1 2010. Máme takové okolnosti, které jsou poněkud zvláštní, protože současné hodně, hodině e, právě totiž volí koreper. Takže my máme dvě možná řešení. Jedno řešení by bylo z legislativního hlediska nejsprávnější a to by znamenalo vyčkat, vyčkat volby koreperu. Ale to není řešení, které já vám navrhuji. Já navrhuji, abychom volili i při vědomí, že Samozřejmě osud našeho hlasování závisí na tom, co se odvolí v Koreperu. Poslední dny pan zpravodaj a předseda byli ve styku s Koreperem a domníváme se, že hlasování v Koreperu dopadne tak, jak my si to přejeme. Takže na květnové plenárce bychom mohli skutečně počítat od 1. června s tím opravným rozpočtem, což znamená jednoměsíční spoždění v porovnání s tím, s čím jsme původně eh, počítali. Čili bude eh, to zohledňovat nové zodpovědnosti v rámci eh, nové smlouvy. A když budete souhlasit, tak bychom dnes teda hlasovali, samozřejmě při vědomí toho, že rozhodující je hlasování na Koreperu. Máme tady jeden pozměňovací návrh. Ano, jeden pozměňovací návrh, který předložila paní Helga Triple, eh, která si žádá slovo Helgo. Já jsem chtěla pouze vysvětlit, proč jsem tento návrh předložila. My ve frakci diskutujeme velice o této záležitosti určitě i jiné frakce o tom diskutují. Proto jsem předložila tento pozměňovací návrh, aby ti, kteří jsou proti, mohli vyjádřit svou politickou vůli. Já osobně jsem pro první část letos, ale já jsem vám pouze chtěla vysvětlit, proč jsem tento pozměňovací návrh předložila. Ano, výborně, děkuji. Chce, Chce pan zpravodaj se k tomu vyjádřit? Děkuji pan předseda. Já jsem včera navrhl moje politické skupině Pres... Děkuji, pane předsedo. Aby jsme dnes hlasovali o tomto já bych chtěl politické skupině navrhnout, abychom hlasovali o tomto rozpočtu. Myslím si, že to je jediná možná cesta. Mám pouze dvě připomínky ke všemu. Když sválíme opravný rozpočet číslo jedna v EP v květnu, tak to znamená, že celkové navýšení bude nižší o více než 1 milion eur. A co se týče asistentů 1,1 milionu eur, a co se týče dalších pracovníků, dojde k dalšímu snížení. A bude to mít také dopad na rozpočet 2011 když to navýšení bude vyšší, než jak uvedeno v návrhu pro rozpočet 2011. Děkuji vám za váš návrh a myslím si, že je potřebné dnes o této záležitosti hlasovat. Si, merci, monsieur le rapporteur. Euh, quel est votre avis? Jaká je vaše stanovisko ohledně eh, návrhu paní Triple? Negativní, pan Fernand. Prezident, <clears throat> nós também concordamos que... Předsedo, my rovněž souhlasíme s tím, abychom o tom hlasovali dnes. A je pravda, že ostatní orgány jsou sice trošku pozadu, ale myslím si, že bychom se s tím měli vypořádat co nejdříve. A souhlasím s tím s vámi, pane předsedo. Myslím, že bychom skutečně měli hlasovat dnes. Děkuji také koordinátorům. Co se týče pozměňovacích návrhů, které předložili zelení, tak my jsme samozřejmě proti, protože se domníváme, ehm, že to není v souladu s těmi závazky. Děkuji ti, děkuji, přejdeme k hlasování. Takže jedna, jedno jediné pozměňovací návrh, kdo je pro tento pozměňovací návrh paní Helgi Triple. Pan Alvaro také. Kdo je proti? kdo se zdržel. Čili tento návrh je zamítnut. A potom budeme o zprávě. Možná, že můžeme hlasovat elektronicky tak, aby to bylo trošku svátečnější. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování. 31 eh, pro, 3, se, 3 byli proti a 2 se zdrželi. Blahopřeji vám. Máme několik ale hypotetických možností. Když vycházíme z toho, že eh, Koreper nebude hlasovat, což se může stát, že odloží hlasování, tak v takovémto případě eh, nemůžu náš výsledek hlasování předložit plenárce ale eh, za toho předpokladu, že korefer bude hlasovat a to podle toho, jak předpokládáme, eh, tak to bude na plenárce v květnu. Když korefer bude hlasovat v jiném směru, než my se domníváme, tak je třeba potom svolat dohodovací řízení. A bylo mě řečeno, že korefer mě <laughs> bylo mě právě řečeno, že Koreper se rozhodl dnes neodvolit, což znamená, že vše odložíme k ledu. <laughs> Salvadore. Bueno, esa, esa información desde luego no nos la esperábamos ninguno, pero en cualquier caso... My jsme to, takovou zprávu neočekávali, ale musíme mít na paměti, že 4. května se bude konat zvláštní zasedání rady a doufáme, že rada odsouhlasí tento opravný rozpočet. Bude to tedy 4. května. Oui, mais il faut un nouveau corépère. Ano, ale znamená to, že musí být opětně svolán koreper, tak, aby to prošlo pod bodem A na radě ministrů tak je zapotřebí, aby zasedal koreper. Pan Portáš? Pregunta, eh, por ignorancia. Si je... Slovo? Pokud by došlo k hlasování na plenárním zasedání, tak, eh, to, mm, tak se to tedy týká toho 1. května? Platilo by to 1. května? Bávám se, že ne. To znamená, že budeme spořit pro rozpočet. Ale nenechme se odradit a pokračujme. Myslím, že už jsme skončili hlasování. Ne, tak ne, říká pan předseda. Ještě ústní otázka. My jsme se včera o tom zabývali včera. Pan zpravodaj nám předal svůj poslední návrh týkající se ústní změny, potom co dostal celou řadu eh, připomínek od socialistů. Ken Mageran, máš slovo. Děkuji. My jsme Reimerovi navrhli dvě malé změny v textu a on by s nimi zajisté souhlasil. Důvod první změny je ten, že máme pocit, že musíme zdůraznit, že tato ústní otázka nesouvisí pouze s Lisabonskou smlouvou, ale také s dalším obecným problémem stropů. A z tohoto důvodu navrhujeme, abychom v titulku, v názvu udělali tečku po roce 2013 tím, že říkáme, že akceptujeme slovo review, i když by se nám líbilo více revision. A potom titulek by byl revize více, více letého finančního rámce 2013. To je první věc. A potom za druhé, podíváte-li se na druhý odstavec začínající Lisbon Review, tady máme jazykovou změnu protože tady je závorka na konci a tady by to mohlo vypadat, že bychom se chtěli snažit fungování a jejej. To není v naší kompetenci. A, ale já mohu navrhnout pouze Lisabon, eh, jazykovou změnu. Takže toto bude obsahovat také eh, změny založené na zprávě o fungování IF a také revizi určitých rozpočtových obálek víceletých plánů dohodnutých do roku 2013. Takže je to trochu složitější, ale snad jste to pochopili. Žest. Děkuji. A vidím gestikulaci pana zpravodaje, který je pro Nikdo další se nehlásí o slovo, takže můžeme eh, považovat to, že souhlasíme. Pane Portaši, vy nesouhlasíte? Souhlasím. Ano, pan Portaš také souhlasí. Takže budeme hlasovat o této ústní otázce, kdo je pro, kdo je proti. Jeden, je proti, kdo se zdržel nikdo, blahopřeji panu zpravodaji a blahopřeji všem členům rozpočtového výboru, eh, kteří spolupracovali na tomto textu. Myslím si, že tentokrát jsme skutečně skončili s hlasováním a budeme se zabývat rychle těmi zbývajícími body banány, což je bod 21. Eh, Došlo k první výměně názorů poněkud rychle, a to ve Štrasburku. Ale eh, polovina členů rozpočtového výboru se nemohla účastnit z důvodu výbuchu sopky tohoto bodu. Takže jde o opravný rozpočet číslo 3 2010. Spravodaj je Láslo Surian a ptám se pana zpravodaje, chcete nám ještě něco sdělit? Thank you, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Kolegové, velice stručně. Já již jsem to řekl ve Štrasburku a musím ještě jednou potvrdit, že se na všechno dívám negativně, tedy na návrh opravného rozpočtu. Dělal jsem si eh, legraci, když jsem říkal, že banány mají takový počet či číslo, který mi připomíná to, že by to mohlo jít dolů či zpátky a proto bychom neměli souhlasit, jsou to dodatečné výdaje. Nástroj flexibility je určen především na nové věci a toto je již stará věc. A část toho tyto nástroje je využívána podle našich představ, ale je to nízké procento. A návrh také se dotýká pilotních projektů a snížit rozpočet pilotních projektů, na kterých jsme se již dávno dohodli, může tyto pilotní projekty zabít. Takže výdaje pilotní, v pilotních projektech zůstanou a mohou být úplně minimální, takže to zničí celou myšlenku. Takže si myslím, že bychom tyto finance čerpat neměli. Podle určitého šumu, tak rada nebude chtít dát ani peny, ani halíř z rezervy. A právě proto budou zde opačná stanoviska v radě a v parlamentu. A v tomto případě podle nových pravidel nejlepším řešením je nedohodnout se a proto bude muset komise předložit nový návrh. Já jsem vás také chtěl informovat o tom, že na předběžné na, v předběžné diskusi nebyly žádné hlasy proti tomuto nápadu a já do posud si stojím za svou pozicí. Takže za prvé my uvidíme, jaké budou výsledky v radě a je, až se dozvíme jejich názor, pak se můžeme rozhodnout a jestliže oni nebudou ochotní a připraveni využít nástroje flexibility, tak navrhuji, aby raději k dohodě nedošlo. Ale jestliže rada bude na to nahlížet jinak, tak si opět zvážíme další postup. Proto si myslím, že bychom hlasovat nyní neměli. Euh, no, my eh, ani nepočítáme s hlasováním. Vše... Zástupce komise si vyžádal slovo. Já jsem mu předtím teda odmítl slovo, tak prosím, a ten slovo není. Děkuji, děkuji, pane předsedo, že jste mě umožnil se chopit slova. Chtěl bych jenom uvést ten opravný rozpočet tím, že řeknu, že v září 2009 eh, komise dala k dispozici takzvaný opravný dopis, kde jsme právě měli novou linku eh, jako doprovodné opatření týkající se eh, banánů. protože došlo k eh, mnohonásobným diskuzím a komise už v té době jasně říkala, že existují další vyjednávání, takže jako uh, nebylo v té době ještě jasné, jak postupovat, ale v půlce září komise jasně ukázala, že může dojít k dopadu na rozpočet. 75 milionů bylo ještě v rozpočtu. A když se rozhodovala o rozpočtu 2010, tak komise se snažila identifikovat zdroj pro financování takovýchto opatření a bylo to zhruba ve výši 190 milionů a 75 milionů z toho je určeno pro rok 2010, protože to bude první rok, kdy AKT budou mít negativní dopad právě v důsledku těch eh, tarifních celních opatření. Co se týče interinstitucionální dohody, ta komise se snažila identifikovat možnosti, jak část takovýchto prostředků by mohla být financována také z programů pro financování třetích zemích. V roce 2009 existovala záloha, která byla vyplacena pro určité prostředky, ale obecně komise navrhuje financovat polovinu programu Eh, na ty čtyři nadcházející léta a chce používat téměř 70 všech prostředků eh, pro období 2010 až 2013 a flexibilizovat tak eh, také ten nástroj pružnosti. Tolik teda k tomu návrhu ze strany komise. Chtěl bych ještě dodat, že existuje určitý problém s timingem, s časovým harmonogramem, protože v roce 2010 dojde k dopadu určitých opatření na země AKT. A bylo by dobré, aby i členové tohoto výboru si uvědomili, že bychom měli dojít takovému řešení, které by akceptovali všechny zúčastněné strany. Děkuji, děkuji vám. Ano, myslím si, že to bylo dostatečně jasné. Jedná se tady o podstatné částky. A tak, jak Eh, řekl zpravodaj, tak máme skutečně velmi omezený rozpočet a nemáme tady žádnou manévrovací možnost. Takže i když tato žádost je opodstatněná, tak nese sebou obrovský ožehavý politický problém. A musíme se snažit tento problém vyřešit se všemi kompetentními zúčastněnými stranami a mimo jiné také s výborem pro rozvoj. A to mě vede k tomu, že učiním určitou poznámku, a to takovou, na kterou jsme se dohodli s koordinátory. Bylo by dobré, abychom lépe koordinované, koordinovali práci, tak abychom abychom byli schopni zvládnout to, co ve Francii eh, nazýváme ohrožením výdajů nebo nebezpečím výdajů, protože eh, u nás máme ministerstvo financí, které vždycky přesně kontroluje rozhodnutí, která učiní určitá ministerstva a tato rozhodnutí by mohla mít také negativní dopad na rozpočet jako celek. A já chci jenom říci, že my jsme víceméně obklopeni různými nebezpečími. Vždycky, když zasedá rada, tak existuje určité riziko tohoto ohrožení. A my musíme samozřejmě E, nějakým způsobem se s tím vypořádat, protože my nemůžeme ovlivnit ty e, práce mimo nás. Ale to je problém, kterým by se měly zabývat příslušné orgány v parlamentu, a to v souvislosti se stupem platnost e, Lisabonské smlouvy. Protože Rada se stává určitou institucí se vstupem v platnost Lisabonské dohody a provádí o hodně více rozhodnutí. Nedává jenom orientace, ale skutečně činí politická rozhodnutí. A rada se schází čím dál tím později, eh, čím dál tím častěji, dělá více rozhodnutí v mnoha oblastech i když parlament má právo spolurozhodování, což znamená, my musíme také eh, udat naše stanovisko tak, aby rada byla informována a zatím se tomu ale tak neděje, což znamená, že musíme nalézt určitý prostředek, jak my bychom eh, dali určitou přidanou hodnotu k tomuto rozhodnutí. A každý týden mimo jiné komisaři vyjednávají se zahraničními partnery, vydávají určitá prohlášení. Například prezident Van Rompuy byl ve Washingtonu a zúčastnil se konference, kterou svolal eh, prezident Obama ohledně ozbrojování a nukleárního eh, terorismu. A on se potom, eh, pan prezident Evropské unie, pronesl velmi významný projev a řekl, že Evropská unie se zavazuje také eh, dostat eh, určitým finančním závazkům. Nás to poněkud překvapilo. Znamená to, že jsme eh, skutečně svědky toho, co činí komise a my chápeme, že je tady velká výzva a chápeme také proč musí dojít k široké dohodě mezi parlamentem a mezi jinými instanci, ale navíc máme zapotřebí určitý rozpočet a ten rozpočet je jablko sváru. My jsme hovořili s ostatními koordinátory a došli jsme k tomu názoru, že skutečně naše spolupráce by měla být ohodně efektivnější tak, abychom sledovali ty každodenní prohlášení, eh, každodenní činy, které by mohly mít dopad na rozpočet. A vše to samozřejmě musí být součástí veškerých našich kroků. Thank you, Mr. Chairman. First, uh, my si nespomínám na slovo bumerang, že bych řekl ve svém úvodu, ve svém úvodním slovu. Já jenom chci zdůraznit to, co jste nyní řekl. Myslím si, že to je opravdu pilotní projekt, který navrhuji. A sice je to projekt říci ne. Ne, jenom nechci jít do detailu. <clears throat> Ale jestliže tito různé instituce a pánové, které jste citoval, budou bez schválení vydávat peníze z evropského rozpočtu. A jestliže předpoklady, že my později nalezneme řešení, tak se situace nikdy nezmění. Takže Vzhledem k celým souvislostem je to maličkost, ale je škoda být eh, tak tvrdý, ale nemůžeme jinak protože jsme tvrdí vůči chudým zemím. Já proti nic nemám a myslím si, že myšlenka je správná dát jim určitou kompenzaci, ale způsob, jak se to dělá, není správný. A je, není to správné právě proto, jak vy jste to vysvětlil. Bez autorizace, bez schválení mají lidé takové nápady a myslí si, že mohou dělat sliby. A potom z nás dělají pouze poslušné služebníky. Dok- v zemi, kde premiér má velkou většinu, tak také oni on nemůže slibovat něco, aniž by bral v potaz rozpočtové záležitosti. Tady jste uvedl francouzský příst, příklad. A zde zatím nemáme jasný mechanismus v celém postupu. Takže co můžeme udělat? Já neočekávám pouze je nový návrh od komise, ale já očekávám, že zahájíme jednání, jak se vyhnout takovým to věcem do budoucnosti. A také já také očekávám to, že takovýmto způsobem se z rozpočtu čerpat nebude a nebude se takto snižovat. Já si myslím, že tato obecná záležitost je daleko důležitější než banány. Já si přeji dospět k řešení a toto řešení nesouvisí pouze s rozpočtovými záležitostmi. My bychom také mohli najít nějaké peníze, zajisté, ale já si myslím, že jenom tehdy se budeme chovat rozumně, jestliže zahájíme jednání mezi institucemi. Je třeba také říci, kdo o tom může rozhodovat. Já doufám, že rozpočtový výbor mě podpoří. Já si myslím, že bychom měli být tvrdí a také často budeme kritizováni kvůli tomu, že nejsme dostatečně solidární. A to je pravda, ale ne za každou cenu. Děkuji. Merci, monsieur rapporteur. Děkuji, pane zpravodaji. A to nás vede k bodu 23. To je eh, další návrh opravného rozpočtu 4 2010. A podle mě je to také problematický bod. Komise nám navrhuje, aby v zásadě podle běžných praktik jsme řekli, že provádění rozpočtu eh, vede k přebytku roku přes 2 miliardy. A já bych chtěl připomenout, že jsme konec minulého roku v rámci vyjednávacího bajíčku s radou pro rok 2010 dostali eh, na zpátek vrácenou částku 3 miliard, která byla rozpočtena na jednotlivé členské státy. Myslím si, že v současném kontextu, kdy skutečně rozpočet je napnutý a kde nemáme žádný manévrovací prostor, tak eh, nás poněkud překvapuje, že eh, toto vrácení zpět eh, má automatický charakter. A já to propojuju s tou dopolední částí, s tou dopolední první částí. My jsme řekli, že EGF po po počátečních potížích eh, se dostal do rychlého tempa a také litujeme toho, že akce, které byly financovány, byly financovány z velké části také ze sociálního fondu. A právě, že se strukturálních fondů jsme měli velké přebytky, a e, tyto přebytky se vracují členským státům. Je to takový mnohočetný problém, který je nám dobře znám a my e, pracujeme na tomto problému jako členové rozpočtového výboru na mnoha úrovních. Jde nám o to, aby eh, peníze z rozpočtu byly lépe využívány, aby předpovědi v původním rozpočtu odpovídaly lépe realitě. To byla první otázka. Druhá otázka spočívá v tom, že mělo by se automaticky vracet ta celková částka těch přebytků, se kterými se počítalo v původním rozpočtu? Protože některý rozpočet má virtuální charakter, který je nahony vzdálen té skutečné realitě. A my v národních parlamentech víme, že tam vedeme vždycky takové velmi perné debaty na eh, téma příspěvky do evropského rozpočtu. A Vede se to vždycky na základě těch předpovědí na začátku roku, ale eh, ta realita je skutečně mnohdy odlišná od eh, té předpovědi. pakliže bychom měli právní možnost předkládat protinávrhy, jak využít ty přebytky, tak já bych řekl, že by byla vhodná doba, aby v rámci našeho výboru jsme otevřeli tuto diskuzi, tak abychom si vypracovali určitou doktrínu, jak postupovat v tomto tématu, které se stává velmi závažné. Pan zpravodaj. Köszönöm, elnök úra. A válaszom két részre bomlik. Slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já na to budu reagovat eh, eh, dvěma komentáři. Je nutné mít na paměti, že už eh, několik let hovoříme o něčem, co vlastně děláme každý rok. Je to taková určitá běžná praxe. Jsou tam někdy dva, dvě miliardy Eh, někdy více či méně, eh, které zasíláme zpět, protože zde není žádná právní moc, eh, žádná právní možnost, jak si tyto finance ponechat. Ale zde, jak bylo řečeno, jsme najednou úplně v jiné situaci. Ta nová situace vzniká, protože vidíme, jak je to s tím Evropským fondem pro přizpůsobení se globalizaci. Nyní, když jsme otevřeli tyto příležitosti, abychom mohli poskytovat podporu z toho fondu EGF pro regiony, které postihly těžkosti, tak v této situaci eh, vidíme, že dochází k, ke zvýšenému počtu těch žádostí o podporu z fondu EGF. Nicméně eh, finance, které jsou tam zatím k dispozici, by nebyly, eh, by nebyly dostatečné. Ten fond EGF je virtuálním fondem a fond, eh, ty prostředky, které tam zůstávají, tam eh, tedy vlastně bylo přiděleno 500 milionů eur. Myslím, že by bylo zapotřebí vytvořit zvláštní právní základ. Nevím, zda bychom to dokázali my, nevím, zda by probíhala taková debata o tom, zda tyto peníze posílat zpátky členským zemím nebo ne, ale myslím si, že možná bychom se měli zamyslet nad tím, jak toto ošetřit, protože myslím si, že to je prostě eh, dost logické řešení této stávající situace. V mnoha případech dochází bohužel k tomu, že se přesouvají prostředky ze strukturálních fondů. Myslím si, že to je eh, nepřijatelné. Komise navrhuje rozpočet a snaží se také brát v úvahu požadavky ze strany členských států, eh, co se týče strukturálních fondů. Na základě žádostí, které byly předloženy, se zdá, že nebude možné eh, najít prostředky na všechny tyto projekty. Pokud se eh, také podíváme například na zemědělství, tak tam musíme brát ještě v úvahu trh. A musíme zajistit, abychom měli dostatek prostředků pro všechny potřeby. Nemělo by docházet k nedostatkům prostředků musíme brát v úvahu například také výkyvy na trhu. Pokud tedy zde někdy, někde nějaké peníze eh, zbydou, tak eh, myslím, že v minulosti jsme přesouvali některé prostředky například na projekt Galileo, ale myslím si, že každý rok se mm, objeví podobné myšlenky, jak tyto zbylé peníze nějakým způsobem využít, ale eh, měla by to být pouze výjimka, trošku se to stává pravidlem. Za prvé, vůbec by zde neměly být žádné přebytky. Ten rozpočet by měl být plánován a prováděn tak, aby eh, ten rozpočet nekončil přebytkem. A pokud tam zbydou určité finance, například s ohledem eh, na eh, situaci na trhu, tak pak už je to jiná situace. Ale pokud chceme vést debatu o tom, zda tyto peníze zasílat či nezasílat zpět členským státům, tak si myslím, že bychom se nad tím měli zamyslet a měli bychom předložit určité návrhy. Eh, myslím, že bychom to neměli eh, nechávat někde u ledu, protože či, dříve či později budeme muset ty finance vrátit členským zemím. Ano, my se musíme zabývat tím právním aspektem a musíme se zabývat tím, zda jsme schopni tento opravný rozpočet nějakým způsobem změnit a kdy dojde k okamžiku prostě toho přijmutí tohoto opravného rozpočtu. Máme tady platby, závazky. A když bychom si řekli, že tento opravný, prostře, opravný rozpočet nepřijmeme, tak jak to bude potom s tím vrácením peněz? Čili my si můžeme klát pouze jednoduchou otázku. stane se tento opravný rozpočet eh, určitým rukojmím, tak abychom dokázali radě, že existují možnosti financovat určité záležitosti. A když chceme financovat komunitární politiku, tak by to nemělo zvyšovat výdaje členských států. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi a chtěl bych říci, že eh, ohledně bodu 20, ten se týkal pana Manky, ale má pouze informační charakter. My jsme dostali ještě dodatečné eh, materiály ohledně opravného rozpočtu číslo 2 které eh, se eh, týkají eh, výboru regionu a Evropského sociálního výboru. Je to dodatečná informace, kterou si vyžádal také výbor pro regionální záležitosti. Tolik teda jako informace. omlouvám se. Máte ještě minutku? Eh, pane Silvestris, eh, vy jste včera chtěl promluvit, takže máte slovo. Solo riferire sulla riunione che si è svolta a Strasburgo. Co děkuji? Říká pan Silvestris. Vrátím se ještě k, naší, eh, k našemu zasedání ve Štrasburku, kde se hovořilo o rozpočtu na rok 2010, co se týče politiky komunikace. Je pravda, že na minulém plenárním zasedání ta práce neprobíhala standardně, protože zde byla tedy ty, kvůli té sobce. Nicméně paní Vivien Redingová byla eh, přítomna, také tam byli zástupci španělského předsednictví, například Diego López Garriga a Olivier Casten zastupoval Belgii. Celá ta schůzka se eh, nevěnovala příliš podrobně eh, tomu rozpočtu, nicméně eh, stanovili několik priorit, kde tedy komise, rada a parlament se budou soustředit na, na, tedy, na, ty, na to vynakládání prostředků. Co se týče Eh, evropské eh, krize, tak je nutné se tedy zabývat eh, pomocí všem lidem, kteří jsou postiženi touto krizí. Jsou zde tři hlavní hmm, komunikační strategie pro rok 2010, které tam byly také projednávány. Jedná se tedy za prvé o řízení toho, aby ekonomická obnova se, eh, aby se více o tom hovořilo, aby se více hovořilo s lidmi. Například 47% eh, lidí tedy si klade tyto otázky, 50% eh, lidí se obává o ztrátu, zaměstnan, ztrátu zaměstnání. Takže e, je nutné více hovořit s lidmi o těchto věcech, o tom, jak, Evropa, jak se Evropská unie snaží zlepšit situaci, o udržitelném vývoji, o, těch, o té strategii 2020 a tak dále. Dále je nutné vysvětlovat veřejnosti e, jednoduše to, jaký bude mít také dopad Lisabonská smlouva na jejich obyčejný život. A také by se, to, také by se mělo více hovořit o tom, jaké budou mít občané nové výhody a nové požitky. Například Evropská unie bude nyní demokratičtější a občané budou moci být více zastoupeni a také se je nutné veřejnost informovat o tom, jak se práce Evropské unie změnila od doby vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Je nutné, aby tyto informační kampaně probíhaly ve všech členských zemích, aby také brali v úvahu konkrétní specifické informace, konkrétní situaci v jednotlivých zemích a specifické specifické um, rysy těchto jednotlivých eh, zemí. Ještě se omlouvám, že jsem zde nemohl být přítomen včera, Eh, dále se chci ještě zmínit o fondu na eh, energetiku nebo na prostředcích na energetiku. Eh, někdy mají lidé pocit, že průmysl nečiní dostatečné, dostatečná opatření, aby se zabránilo dopadu změně klimatu. Je nutné opět zvyšovat povědomí, provádět různé osvětové kampaně, zejména to je nutné činit v důsledku eh, kodaňské konference je nutné také hovořit o všech eh, závazcích a příslibech, které se týkaly třeba i rozvíjících se zemí. Je nutné hovořit také o snaze o nízkouhlíkový vývoj a o podpoře eh, ekologického, ekologických průmyslových projektů. Myslím si, že bychom měli využít veškerý rozpočet na komunikační strategie a měli bychom se snažit vysvětlit veřejnosti to, co se snažíme dělat. E, já sám zastupuji Jižní Itálii a často se mě lidé ptají, jak také, eh, jak je to v Evropské unii. Ptají se také třeba na to cestování mezi Bruselem a Štrasburkem. Ptají se, že to musí být velice drahé a pro mě je dost obtížné, když na jedné straně hovoříme o tom, že chceme snižovat náklady a na druhé straně takhle cestujeme a převážíme sebou nákladní vozy plné dokumentů. To je mm, určitá otázka, na kterou jim nedokážu nějakým způsobem rozumně odpovědět. ještě se vrátím tedy k té komunikaci. Eh, různé sociální vrstvy také eh, občanů také vyjadřují určité obavy. Eh, jsou, zde, jsou to zejména ženy a mladí lidé. Jsou to skupiny, na které bychom se měli zaměřit. Měli bychom se také zaměřit